dovolte mi, abych zahájila zasedání. Máme spoždění a eh, vypadá to, že dnešní úterý jako pondělí nikdo eh, v parlamentu není, ale nebudeme už čekat. Eh, ráda bych vás upozornila na to, že dnešní jednání je webstreamováno. Ráda bych vás všechny přivítala musíme přijmout pořad jednání. Jediným bodem našeho dnešního programu je veřejné slyšení o institucionální budoucnosti Evropské unie v rámci uh, Lisabonské smlouvy a mimo ní. Mohu tedy program považovat za schválený. Eh, druhá věc, oznámení předsedy žádná nemám, to znamená, že mohu rychle přistoupit k našim diskuzím. Dovolte mi, abych eh, krátce řekla jednu věc, než předám slovo zpravodajům. Je to můj soukromý názor, ale doufám, že v tom se mnou budete souhlasit. Dneska, eh, když už nezažíváme bezprostřední krizi, tak jsme si více vědomi toho, že eh, se nacházíme ve významném okamžiku eh, historie evropské integrace a je tu patrné, že potřebujeme zásadní změnu. Myslím si, že všechny tyto věci bychom měli probrat, měli bychom hovořit o tom, do jaké míry je to naléhavé. Všichni si vzpomeneme na tom, že všechny tři evropské důležité smlouvy za sebou zanechaly určitý institucionální deficit eh, smlouvy většinou konsolidovaly minulost a neumožnili budoucí vývoj evropských institucí. Nikdy jsme neměli smlouvu, která by působila ex ante, to znamená, že to je úkol, který, eh, kterého se chopil výbor AVKO a je to eh, dáno tím, že se chceme tedy zabývat současnými smlouvami, ale chceme se také podívat na budoucí eh, možné změny institucionálního uspořádání. Já si myslím, že to je tady ten hlavní smysl našeho slyšení. Eh, budeme mít dva panely eh, a v každém panelu budou tři řečníci. Každý panel tady bude trvat zhruba hodinu a půl. První panel se pokusí identifikovat ty eh, odvětvové politiky. Nemám ráda toto spojení, ale nevím, jak jinak bych to mohla říct. To znamená i různé oblasti eh, fungování Evropské unie a druhý panel bude více horizontální. Ráda bych tedy vyzvala zpravodaje, aby se chopili slova Mercedes Bresso, Elmar Brock a Guy Verhofstadt. Eh, naši zpravodajové tedy pronesou úvodní poznámky. Eh, prosím vás o co možná největší stručnost. Později budeme moci eh, zasahovat do diskuze, takže nevím, eh, kdo z vás začne, nevím, jestli je lepší začínat nebo mít poslední slovo. Elmar mě dokonce ani neposlouchá, to znamená, že možná bude lepší, když začne Mercedes. Já nechci hovořit dlouho, protože bych chtěl raději naslouchat. Nicméně je patrné, že Evropská unie je, stojí před celou řadou úkolů, které já tedy vidím z pohledu společné bezpečnostní zahraniční politiky. Celá řada otázek ještě nebyla položena. Eh, my s paní Breso se, se tady zabýváme eh, tou částí, která má řešit možnosti Eh, současných smluv, eh, to znamená, do jaké míry je tedy můžeme využít. Eh, pan Frhovstát se zabývá tou druhou částí. Otázka zní, jakým způsobem můžeme ještě využít Lisabonskou smlouvu. Musíme si totiž uvědomit, že za současných okolností nemůžeme z politických důvodů počítat s brzkou změnou smluv. Vývoj, eh, ke kterému došlo v neděli v Polsku, nás v tom také nikterak nepovzbuzuje. Ne, nemůžeme počítat s rychlými pokroky. Jednání, která chce zahájit Velká Británie, nemohou být jednání na úrovni změny smlouvy. Nabízí se otázka, kde je tedy možno najít nějaké Eh, nějaká, eh, nějaké kompromisy, které by byly tady v rámci eh, smlouvy, v rámci té těsnější unie. To je podle mého názoru tady ta důležitá věc. Velká Británie v tom bude hrát důležitou rolu, roli. Pojem Ever Closer Minion za, za, začlenil do Maastrichtské smlouvy britský premiér tehdy to bylo spjato s velkou eh, radostí, protože jsem měla za to, že to znamená eky. A v každém případě si musíme uvědomit, že musíme vést mnoho diskuzí v rámci vnitřní politiky. Sem spadá i otázka migrace, která ale zároveň má ještě jinou dimenzi, jiný rozměr. Vnitřní politika je tedy do značné míry součástí komunitárního práva, zasahuje do ní i e, Evropský parlament, ale zároveň jsou tu ještě určitá slabá místa. To znamená, že musíme e, řešit otázku migrace a to na pozadí e, současné situace. To znamená, že musíme řešit to, co můžeme udělat na evropské úrovni, tak, abychom zvládli to drama spjaté s migranty, s uprchlíky, jaké možnosti máme v tomto ohledu a na druhé straně Eh, musíme musíme dát jasně najevo, že volný pohyb osob je jedna ze základních čtyř svobod Evropské unie a že nemůže být přizpůsobována přáním Spojeného království. To znamená, že pokud eh, evropský občan v nějaké zemi čtyři roky pracuje, platí daně, jestli je tedy právně představitelné, že by potom neměl nárok na sociální dávky. Já si myslím, že to jsou tedy klíčové otázky, kterými se budeme muset eh, konkrétně zabývat. Další věc, to je otázka měnové a hospodářské unie. Můžeme očekávat, že vznikne pravděpodobně již v černu, dokument pěti prezidentů a v této souvislosti tady musíme konstatovat nebo zjistit to, co je možné v rámci stávajících smluv, v rámci hospodářské zprávy a v rámci hospodářsko-politické koordinace. Jde tedy o prosazování strukturálních reform a fiskál, eh, eh, fiskální otázky. To jsou věci, o kterých budeme z různých hledisek diskutovat. Myslím si, že nejde zas až o to, eh, abychom řešili, kdo na jaké politické straně stojí, ale jaké rámcové možnosti eh, ve smlouvách máme pro rozhodování. Eh, jiné úkoly tady v tuto chvíli nemáme. Jde o to, abychom se tedy zabývali tím základním rámcem v němž musíme jednat. To znamená, že eh, vás žádám, abychom prověřili, jakým způsobem můžeme více zapojit do hry Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr eh, a původně tady ústavní konvent a Lisabonský, Lisabonská smlouva, tedy eh, celý ten proces se snažil posílit eh, úlohu Evropského soudního dvora. Myslím si, že tady máme velký deficit, pokud jde o právní eh, státnost. To znamená, že tady eh, bychom měli zjistit, jestli můžeme v rámci smluv něco změnit, využít ty stávající možnosti. My jsme tedy byli hrdí na to, že Charta základních práv mohla být využita, tak aby Evropská unie mohla přistoupit k umluvě o lidských právech, Tehdy tomu bylo tak, že Evropský soudní dvůr se zuby nechty bránil eh, tomu, aby byl tedy zodpovědný za juridikci eh, charty základních práv. A dneska eh, blokují přistoupení k té umluvě, protože by to dělali sami. To znamená, že tady došlo během deseti let k naprostému zvratu a já nesouhlasím ani s jednou z těchto alternativ, protože si myslím, že to musíme eh, propojit. Myslím si, že by bylo smysluplnější, kdybychom tedy eh, kdybychom ten oblouk, nebo to, kdybychom tedy spojili národní a evropskou uh, jurisdikci. To jsou tedy věci, kterými se budeme muset zabývat, ale určitě uh, tu jsou i další problémy, o kterých budete hovořit. Já se na to těším, rád si vás vyslechnu. Jsem rád, že nám nevědeckým poslancům eh, poskytnete informace, které pro svoji praktickou práci potřebujeme. Děkuji. Děkuji, Elmare. Mercedes. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, cíl tohoto slyšení je především si vyslechnout názory odborníků, které jsme eh, pozvali a dalších účastníků na téma zprávy, kterou připravují tři zmínění zpravodajové a mm, jejíž první část bude společná část e, o výzvách, které stojí před Evropskou unii a poté dvě části, oddělené části. Jedna kolegy Broka a moje a další druhá eh, kolegy Ferhoštata. První část tedy o možnosti tyto výzvy řešit eh, prostřednictvím maximálního využití Lisabonské smlouvy, která zatím není využívána eh, ve všech svých možnostech. A potom ta část pana Ferhoštata, pokud to bude nutné, pokud to eh, bude nutné, tedy jaké případné eh, změny smlouvy by bylo třeba provést eh, vzhledem k těmto výzvám. Samozřejmě ty hlavní výzvy jsou governance, ekonomické řízení, potom otázka demokracie a legitimity Evropské unie a potom zahraniční politika. Zde minulý týden ve Štrasburku jsme přijali významné usnesení a potom je to téma institucionálních změn, tedy přizpůsobení institucí. A takže my nemáme čas teď řešit všechny otázky, ale jasné, pokud jde o ekonomické řízení, zde existují nástroje, které lze využívat v rámci stávajících smluv, jako je vnitřní trh, jako je energetická politika, digitální trh, bankovní unie. Potom existují otázky, které e, e, zatím tedy jaksi e, se tak rýsují, co jsou ty fiskální možnosti, otázka zadlužení evropského rozpočtu, to víte, že to byl jeden z velkých problémů Junckerova plánu. A to jsou body tady k diskuzi, o kterých diskutujeme i tady mezi sebou. Pokud jde otázky spojené s demokracií, tak zde existuje celá řada otázek volebního práva třeba. O tom jsme již diskutovali konkrétně docela. Potom otázky spojené s volným pohybem občanů a například velké téma volného pohybu mm, e, v souvislosti s důchodovými systémy. E, protože potom, aby tedy občané, kteří třeba byli mobilní, pracovali po, e, po Evropské unii, tak potom, aby neměli problém s čerpáním důchodu. Dále je to i e, otázka dvou legislativních orgánů Evropské unie, jejich vztahu tedy Rady a parlamentu. A jak vidíte, celá řada dalších otázek, o kterých nemám čas tady hovořit. A třetí otázka, třetí výzva, která před námi stojí, je zahraniční politika a hranice Evropské unie. Ty jsou čím dál více složité a je čím dál těžší dělat rozdíl mezi zahraniční politikou a bezpečnostní politikou, vnitřní bezpečnostní politikou a obecně migrační politikou a asilovou politikou a tak dále. Takže to jsou všechno otázky, které jsou součástí takového souboru eh, témat, eh, které jsou velice složité a Potom je zde možnost používat nástroje jako strukturovaná spolupráce. V tomto případě alespoň určitá část státu jde více směrem eh, integrace, směrem integrace a mm, v kontextu Lisabonské smlouvy a samozřejmě i, ale kromě tohoto jsou další možnosti potom a Eh, zde lze provést hodně věcí v, v rámci stávající smlouvy a parlament minulý týden apeloval na členské státy Evropské unie, aby právě eh, šli cestou strukturované spolupráce v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. A poslední otázka eh, institucionálního uspořádání tyto různé kategorie výzev mají dopad na institucionální uspořádání EU a takže je to otázka, jak zorganizovat, jak tedy řešit tyto výzvy. Je to téma rozpočtu, eurozóny, eh, případné mm, fiskální eh, kapacity eurozóny, respektive EU, potom možnost eh, zdali bychom mohli být cestou eh, Evropy o proměnlivé geometrii, tedy eh, různé státy by se vyvíjely různým tempem a takže to jsou samozřejmě institucionální otázky, které jsou spojeny s tím, co jsem zmínila předtím. A potom i v tomto zde od vás očekáváme vaše názory. A ještě poslední, i když ještě to nefiguruje v naší zprávě, je to součást jiné zprávy, ale pokud je o institucionální otázky, tak zde i my jsme četli v dokumentu komise eh, o te, na téma Better Legislation jsme četli určité náměty, Eh, jak tedy bychom mohli, jako jakým směrem by mohla jít ta diskuse o in, z institucionálních změnách. Děkuji. Děkuji, pan Fraustadt. Děkuji. A jenom velmi stručně. Druhá zpráva, nebo tady účelem této druhé zprávy, je zamyslet se na institucionální budoucností Evropské unie nad rámec Lisabonské smlouvy. Není naším záměrem provést komplexní přeskum stávajících smluv, ale chceme se zaměřit na několik konkrétních problémů a změn. Zpráva by se měla zaměřit především na čtyři záležitosti. Za prvé institucionální nastavení Evropské unie, konkrétně eh, tedy ta britská otázka. V tom smyslu je možné pokračovat eh, v tom smyslu, že uvnitř Evropské unie existují různé množiny a kolik jich potřebujeme, protože když se na to podíváte realisticky, máme hned několik různých množin států v Evropské unii, které mají různé výjimky a možná nazrála doba toto změnit, opravit. Druhou výzvou je zpráva hospodářských záležitostí v rámci Evropské unie, v rámci eurozóny kde je to naprosto nezbytné. Je naprosto nezbytné také nastavit systém řízení v rámci měnové unie, která vlastně již existuje. Třetí výzvou je demokracie a zodpovědnost. Co se tedy, jak se tedy postavit eh, k fungování různých institucí Evropské unie, včetně Evropské komise, jak posílit tu míru zodpovědnosti. A čtvrtá část zprávy se bude týkat geopolitické úlohy Evropské unie, tedy zahraniční politiky a my bychom tedy rádi uvažovali o dalším potenciální vývoji zahraniční a obrané politiky. To jsou ty hlavní kapitoly této druhé zprávy a možná bych mohl uzavřít tím, že připomenu výsledky nejnovějšího eurobarometru z roku 2014, které byly zveřejněny před pár měsíci a z nich jasně vyplývá, že problémem Evropské unie není veřejné mínění, ale to, že chybí odvaha politických elit, to, že eh, tyto elity nemají vizi budoucnosti. Přeskum Eurobarometru proběhl na konci roku 2014 a vyplynulo z něj, že lidé chtějí větší míru integrace. I když je tu rozdíl mezi zeměmi, které jsou združeny v eurozóně a které ne, ta čísla přesto hovoří jasně. 56% evropské populace je pro zachování eura a hospodářské měnové unie a více než 60 je po zjednodušení a harmonizaci zahraniční politiky Evropské unie, 76 je pro společnou obranou politiku. Takhle vysoká čísla já jsem osobně nikdy ve volbách neměl. 56, 7, 66, 76 ale je to tedy, myslím, jasný ukazatel toho, že problémem našich institucí není veřejné mínění, to, že by lidé Evropskou unii nechtěli. Lidé na to pořád upozorní, když se podíváme na výsledky evropských voleb, na rostoucí míru skepticismu, ale z toho průzkumu vyplývá, že lidé chtějí jednotnou Evropu. 76% pro společnou obranou politiku, 60% pro společnou zahraniční. To je, myslím, dobrý důvod pro to, aby vypracovali tyto dvě zprávy eh, na půdě našeho výboru a já se tedy těším na další spolupráci s odborníky. Děkuji. A nyní pojďme k prvnímu panelu. Máme tady tři řečníky. Pan první bude pan René Repasy. Co tady o vás mohu říci? Nyní koordinujete většinu práce v Holandsku mezi univerzitami v Delftu, Rotterdamu a Leidenu, čili kousek od Bruselu. A máte tedy přístup k, k bohaté škále poznatků a představ a je tedy proto dobré, abyste zrovna vy zahájil tuto diskuzi o budoucnosti Evropy. Takže pan profesor Pasy. Dobré ráno, paní předsedkyně, děkuji za tento velmi pěkný úvod a vítám také členy tohoto výboru. Jsem rád, že mohu poměř pohovořit na téma budoucnost Evropské unie v rámci a nad rámec Lisabonských smluv. Pokud jde o to, jak nastavují společný hospodářský prostor Evropské unie, po tomto krátkém představení se chci soustředit na tři hlavní témata. Za prvé, jak prosadit opatření, v rámci společné evropské hospodářské politiky, za druhé fiskální kapacita eurozóny a rozpočet eurozóny a za třetí posílení role Evropského parlamentu při zprávě hospodářských záležitostí. Lisabonská smlouva nijak nezměnila eh, základní strukturu měnové a hospodářské unie, kterou zakotvila Maastrichtská smlouva. Typickým rysem je asymetrie, protože měnová unie je nadnárodní, nicméně hospodářská unie zůstává v zodpovědnosti členských států. A to vede k určitému technokratickému přístupu ze strany evropských institucí, a které tom smyslu, že se věnují spíše tomu, aby ukázňovaly jednotlivé národní vlády a nepřicházejí s harmonizovanou politikou. Eh, jsou sice nastavovány cíle na evropské úrovni, nicméně chybí právní eh, nástroj k jejich skutečnému prosazování na evropské úrovni. A v podstatě tedy trhy reagují na reagují tedy úroky u státních obligací na to, jak se chovají jednotlivé vlády a tím vlastně neodliší mezi nimi a finančními institucemi. Koordinace měnových a hospodářských politik členských e, států je depolitizována na evropské úrovni. Hlavní institucí Měnové unie je Evropská centrální banka, která je nezávislá na ostatních institucích Evropské unie i na národních vládách a parlamentech. A přitom ale hlavním rozhod- tedy rozhodovacím orgánem je Evropská rada v této oblasti. Evropské Evropská komise také může disciplinovat rozpočtovou politiku eh, členských států. Nicméně vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka je nezávislá, nemůže nějak ovlivňovat její politiku. Národní parlamenty se nezasahují do měnové politiky eurozóny, protože je to eh, exkluzivně evropská kompetence. A národní parlamenty a vlády také tradičně v této věci reagují ex post. Uh, tuto strukturu nelze změnit, aniž by došlo, nedošlo ke změnám smluv. A tato struktura také omezuje účinnost sekundární legislativy, jako byl například six-pack a two-pack, a také tedy kompetence národních legislativ v tomto směru. Evropský soudní dvůr ve svém judikátu Pringle potvrdil tuto situaci tom smyslu, že je možné uzavírat smlouvy CME ještě předtím, než tedy příslušná entita splní požadavky článku 136 odstavce 3 smlouvy o fungování Evropské unii. Nicméně eh, obsah této smlouvy musí být v souladu s eh, příslušným ustanovením smlouvy o fungování Evropské unie, jinak není právně platný. A tímto vlastně předjímá Evropský uh, soudní dvůr nutnost změny této struktury v souladu s článkem 362 TFEU. Co to znamená pro budoucí vývoj hospodářské politiky Evropské unie? Znamená to, že jsme došli až na pokraj možností evropských smluv ve chvíli, kdy monetární a hospodářská politika členských států přejde na nadnárodní úroveň. Pokud k tomu dojde, Projeví se to tak, že rozhodnutí na evropské úrovni vlastně nahradí národní rozhodnutí ve věcech hospodářské a měnové politiky členského státu. To znamená, že má-li být posílena evropská dimenze eh, z evropské ekonomiky, je nutno změnit smlouvy. Já bych řekl, že ne, protože tady ještě vidím prostor, je to určitý potenciál a já myslím, že bychom se měli dívat nikoli na potenciální kompetence, ale spíše na eh, cesty jejich prosazování. Tyto se většinou opírají o článek 129 nebo 148, pokud jde o fungování trhu práce. A já si myslím, že oba články poskytují dobrý základ pro nastavení hospodářské a měnové politiky členských států. Ovšem, vzhledem k tomu, že tedy v té hospodářské unii existuje určitá provázanost, je uplatnění těchto článků jenom omezené. Můžeme si představit pět způsobů. Za prvé, eh, soukromými prostředky, soukromými spory, které budou vyvíjet eh, tlak na členské státy, jež eh, nevyhovují a donutí je modifikovat fiskální a hospodářskou politiku. Za druhé, veřejné prosazování. Tady je možné rozlišit několik stupňů intenzity. Ten nejmírnější je ukázat prstem a obvinit na zveřejnění informací o neplnění, což vyvíjí tlak na členský stát v tom smyslu, aby upravil svoji fiskální a hospodářskou politiku. Pak to také mohou být sankce a konečně pobídky pro plnění a pátý, tedy ten nejstriktnější krok je pak rozhodnutí evropských institucí zasáhnout v této věci. A pouze tedy ta poslední možnost vlastně eh, je limitována tím, že hospodářská eh, politika není ještě nadnárodní, nejčastěji se používá ten nejmírnější krok, tedy zveřejnění, veřejné zostuzení. A zveřejnění chybných politik by mělo vzbudit reakci i v soukromém sektoru. Pokud toto kdy bylo účinné, to je otázka. To tedy nechám na vaší úvaze. Finanční sankce zavedl legislativní balíček takzvaný six-pack podle článku 121 odstavec 6 a 136, kdy je možné tedy uvalit sankce, včetně úroku, v případě porušení základních ustanovení Paktu stability a růstu a také sankce k, a pokuty pokud dojde k závažné rozpočtové nerovnováze. Ovšem legalita těchto opatření je sporná. Podle článku 126.6 je možné sankcionovat porušení ustanovení paktu stability a růsty, růstu, ale to znamená, že členské státy musí mít to opatření i ve své primární legislativě, jinak není možné jej prosadit pomocí sekundárního práva. Kromě této právní argumentace je Otázka, zdali opravdu má smysl trestat členský stát, který již je v hospodářských potížích. A tím se dostávám k tomu poslednímu mechanismu, tím jsou pobídky. Tato možnost zatím není vlastně dostatečně legislativně ošetřena. Myslím, že by bylo dobré odměňovat dodržování, podle, například na základě článku 121.6, tam, kde tedy členský stát odpovídajícím způsobem upraví svoji hospodářskou a měnovou politiku, tak aby odpovídala hlavním směrům jednotné politiky Evropské unie. Na rozdíl od sankcí mm, nedojde-li k vyplacení takové podmínky, nedojde ke zhoršení hospodářské situace členského státu, kterého se to týká, členský stát také tedy nemá automatický nárok na finanční pomoc, která plyne z těchto pobídek. Může ji vyžadovat teprve poté, co přijme příslušnou legislativu a úpravy. A tady bych rád ještě nabídl představu toho, jakou roli v tomto může hrát Evropský soudní dvůr. Článek 126 říká jasně, že Evropský soudní dvůr nelze zatahovat do kontroly rozpočtové politiky, ale tam, kde je možné přijmout sekundární legislativu, zvláště na základě článku 121 odstavec 6, tam má Evropský soudní dvůr plnou jurisdikci. Takže na základě článku 6 můžeme, aniž by došlo k změně smluv, zahrnout Evropský soudní dvůr i do hospodářské politiky. Problematika plateb tedy ty výplaty těch takzvaných pobídek, pak vede k otázce, jaký rozpočtový dopad by to mělo, na, tedy na rozpočet Evropské unie a eurozóny. Za předpokladu, že by tedy tyto pobídky existovaly na základě článku 121.6 a článku 136 v oblasti eurozóny, kde by se peníze na tyto pobídky vzaly z rozpočtu eurozóny. Lisabonská smlouva hovoří v tomto ohledu o obecném principu eh, úplnosti evropského rozpočtu. To znamená, že všechny příjmy a výdaje Evropské unie jsou součástí jednoho rozpočtu, který je uzavřený a je tedy možné vlastně předem předvídat všechny příjmy a výdaje. A finanční podpora ve formě pobídek eh, tedy vlastně spadá pod pravidla evropské rozpočtové politiky a tento rozpočet může být překvapivě flexibilní. A to v oblasti výdajů i příjmů. Například můžeme zavést novou rozpočtovou položku, která bude věnována pobítkám s určitým geografickým omezením pro jednotlivé členské státy. A navíc, když si vybavíte tady všechny ty debaty k víceletému finančnímu rámci, je otázka, zdali je možné generovat příjem ze strany členských států, tedy z jiných zdrojů, než které určuje víceletý finanční rámec. Podle úvodního ustanovení 8 víceletého finančního rámce není možné upravovat formou nařízení očekávané příjmy evropského rozpočtu. Eh, pak zde máme určité položky eh, v výdajích Evropské unie a ty jsou navázány na konkrétní příjmy, které mohou být při toto výdaje využívány. To znamená, že eh, stropy MFS, tedy víceletého finančního rámce, nejsou potom tedy tyto položky v něm nejsou zastropovány. Máme příslušný článek a tam se říká, že eh, tam, kde jde účasti členských zemí, tak tam eh, zodpovídají členské státy. A toto je právně možné podle rozpočtových legislativy, nicméně je třeba také diferencované příspěvky státu, je, eh, tyto musí být považovány za vlastní zdroje a takto se s nimi zachází. Současné uspořádání umožňuje vytvářet rozpočet mimo rámec víceletého Eh, finančního rámce eh, za eh, předpokladu, že pocházejí z příjmu, které mají předem specifické určení. A tady je třeba poněkud upravit rozhodnutí o vlastní zdroje. Eh, podle článku 311. A ještě poslední bod, a to je účast Evropského parlamentu. Eh, v současném rámci finančního řízení Evropský parlament nemá žádnou silnou roli a to samozřejmě souvisí eh, s mezivládní povahou Unie. Nicméně je zde tendence zvýšit váhu Evropského parlamentu v koordinaci ekonomických a fiskálních politik nad současný rámec. Za prvé, Lze upravit eh, eh, řádný eh, způsob také k fiskálním záležitostem. Dále lze koordinovat fiskální a finanční politiku harmonizací důležitých oblastí v této oblasti, jako třeba daňové právo podle článku 113, to jsou nepřímé daně, a článek 115, to jsou přímé daně. A nebo také sociální legislativu podle článku 153. Eh, nicméně eh, tyto právní základy umožňují pouze konzultaci eh, parlamentem. Nicméně lze příslušnou legislativní, tedy účast upravit na základě dodatku nebo podle článku 333.2, což je otázka posílené spolupráce v rámci řádného legislativního postupu. Eh, to znamená, že tady je třeba dosáhnout určitého Prahu a poté je možné eh, pro eh, eurozónu a její členy přejít na řádnou nebo řádný legislativní proces. Dále je možné pomocí interinstitucionální dohody zvýšit zapojení parlamentu. Například Evropský parlament může být zahrnut v těch, kteří předkládají návrhy k eh, další politice, například podle článku 121 126. Nicméně eh, tyto návrhy, které předají parlament, mohou být potom zapracovány do oficiálních návrhů komise. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pořád je možné zvýšit úroveň zapojení Unie, tedy zapojení parlamentu, a je otázka politických hranic, jakým způsobem a zda tohoto lze dosáhnout. Já se schválně nezabývám otázkou eh, změny smluv, eh, která by tedy v budoucnosti měla eh, zvrátit tu současnou asymetrii, zejména tady takto přispět nebo vplynout do ekonomického řízení. Myslím, že je to otázka spíše politické eh, vůle nežli eh, politika právní a také příštího konventu. Eh, každopádně já se velice těším na budoucí debaty. Ano, děkuji vám, pane profesore. Vy jste prvním Eh, řečníkem, eh, takže já bych využila tuto přestávku. Eh, zda by bylo možné, kdybyste nám potom k dispozici mohli dát své podklady, protože to pro nás bude velice, velice zajímavé a je to šance potvrdit si, anebo naopak zdát se vzdát se svých dosavadních stanovisek. A nyní paní profesorka Marie Skremona eh, přichází tentokrát eh, jako profesorka European University Institute, i když jste byla v mnoha jiných rolích. Ano, děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám za pozvání a já jsem velice ráda, že tady dnes mohu být. Eh, já jsem bych chtěla říct si pár konkrétních bodů. A chci říct, že toto je naprosto ten nejvhodnější okamžik eh, pro toto slyšení, poněvadž uplynulo pět let eh, od eh, Lisabonské smlouvy, čili to je taková to pětileté období úprav ve fungování institucí v oblasti zahraniční politiky a také dohodování mezi institucemi opět v souladu s důsledky Lisabonské smlouvy. E, I když tedy dosud nejsou vyřešeny všechny otázky, je vhodná doba na to, abychom si zrevidovali, kde jsme jako si inventuru dělali. Evropská unie má eh, takový široký mandát eh, zabývat se zahraniční politikou v oblasti rozvoje obchodní, eh, může navazovat vztahy se zeměmi, které mají podobné cíle. Smlouvy určují obecné cíle a rámce, ovšem nehovoří o nějakých konkrétních cílech nebo konečných cílech, jako je třeba zřízení společného trhu nebo ekonomické řízení. Eh, čili máme zde poměrně široké pravomoci v oblasti zahraniční a eh, instituce mají velkou volnost při formulování své strategické politiky. Institucionální rámec je tady proto, aby zajistil, že tento strategický cíl eh, může být efektivně rozvíjen a naplňován. Také se domnívám, že stojí za zmínku to, že Unie v současné podobě má širokou, široký výběr nástrojů pro zahraniční věci. Ehm, možná, že někde máme nedostatek kompetenci, na druhé straně zahraniční politika Evropské unie je velice složitá a nejde jenom o interinstitucionální rovnováhu, ale také o roli členských zemí, kteří zůstávají suverénními aktéry zahraniční politiky. Čili máme zde kompetence, ale eh, zajistit jejich využívání v souladu se smlouvou a efektivně, to je otázka často sporná. Zejména pokud se týče akcí unie versus akci eh, členským zeměm. A dá se říct, že Evropská unie je v tomto smyslu často chápána spíše jako nepřítel nežli facilitátor. Eh, tak se na to díváme alespoň my právníci. Já bych se chtěla zmínit eh, stručně o několika konkrétních bodech a začnu mezinárodními dohodami. Já jsem si to rozdělila za prvé podle oblastí zodpovědnosti a e, v druh, za druhé e, procesní a procedurální otázky. Pokud se týče oblasti zodpovědnosti a kompetencí, Lisabonská smlouva měla původně za úkol systematizovat příslušná ustanovení a bylo toho částečně dosaženo. V praxi vidíme důsledky, které nebyly tak úplně předpokládány, ale jsou zde určité klíčové eh, široké právní základy pro uzavírání mezinárodních eh, smluv. To je společná obchodní politika, spolupráce v oblasti rozvojové, a eh, společná zahraniční a bezpečnostní politika. Máme nyní před Evropským soudním dvorem mnoho interpretací, tedy vydal mnoho interpretací tento Evropský soudní dvůr a eh, čas, eh, většinou je to ve prospěch eh, těchto kompetencí. Vidíme zde preferenci pokud možno jednotného právního základu pro mezinárodní dohody a to se týká zejména politiky zahraniční a bezpečnostní. V rostoucí míře je patrné využívání menšího počtu výslovných pravomocí založených na smlouvách. Nechci to přehánět, ale do jisté míry dochází k marginalizaci eh, těch eh, méně výslovných, těch implikovaných eh, pravomocí, jako jsou sektor, sektorální právní základy, jako je třeba justice a vnitro to nemusí být nutně problém. Nicméně eh, mohou z toho vyplývat určitá institucionální eh, řekněme, rizika nebo důsledky, pokud se týče volby právního základu. Domnívám se tedy, že jde otázky praktického dalšího rozvoje a praktického uznávání tohoto rozvoje. A já se ještě vrátím tedy k několika eh, důsledkům tady toho. Eh, pokud se týče té procedurální části, domnívám se, že Lisabonská smlouva konsolidovala postup vyjednávání a uzavírání eh, mezinárodních dohod k výraznému prospěchu současného systému. K tomu bych tedy dodala dva, tři body. Za prvé role Evropského parlamentu velkou změnou je eh, rozšíření na další druhy smluv, zejména obchodních smluv, dále uznávání eh, uznání toho, že parlament musí být informován ve všech fázích vyjednávání. A vy asi lépe než já budete vědět, že to skutečně funguje, eh, i když uvědomujeme si, že při implementaci došlo k určitým problémům. Nicméně šlo o e, výraznou změnu e, v tom přístupu k uzavírání smluv a to e, ve smyslu posunu k větší transparentnosti. Já bych zdůraznila zejména několik konkrétních záležitostí, které bychom mohli považovat za kvazi legislativní nebo regulační. Eh, nejlepším příkladem je TTIP samozřejmě. Ovšem je jich mnoho dalších a já bych třeba zmínila ještě akta, eh, to je eh, ten druh smluv, o kterých hovořím. Myslím, že ten problém, na který zde narážíme, je že postup, kdy parlament dává souhlas úplně na konci eh, celého procesu, eh, tak to jistě není ideální eh, jako zrcadlo či paralela k běžnému legislativnímu postupu, k řádnému legislativnímu postupu. Zdá se mi tedy, že je třeba to ještě hlouběji promyslet a počínat si přitom kreativně a to v otázce, jak zapojit Evropský parlament. A to souvisí eh, s tou už dříve zmíněnou otázkou demokratické odpovědnosti. Čili jak způsobit to, aby v parlamentu se o vyjednávání takovýchto smluv vedla širší debata a to v ranějším stádiu, zejména v oblasti eh, smluv eh, kvazi legislativních nebo regulatorních. Eh, možná tedy debata o mandátu by byla eh, tady vhodná. Myslím, že tady máme určité signály, že eh, veřejné potvrzení mandátu pro TTIP se vlastně vydává tímto směrem, ale myslím, že je možné udělat i více. Další bod, který bych chtěla zmínit, je takový hůře uchopitelný, ezoteričtější, nicméně přesto důležitý. A sice v případě rozhodnutí, kterými se stanovuje pozice Unie v orgánech ustanovených na základě eh, mezinárodních smluv, eh, tam, kde tato stanoviska budou mít eh, právní důsledky. Čili hovoříme o řízení mezinárodních dohod poněvadž eh, jde o orgány, které mohou eh, přijímat rozhodnutí s právními efekty. Čili jak se toto stanovuje v Unii? Eh, je to postup buď v článku 100, 118 oslavec 9, což je tedy zjednodušená forma, můžeme to tak říci, procesu přijímání mezinárodních dohod a Důležité je také to, že ta, tento postup se také aplikuje tehdy, kde samotná Evropská unie není stranou dohody, nicméně eh, upravuje se oblast, která spadá do exkluzivní kompetence EU a tím pádem EU k tomu musí zaujmout stanovisko. Dále je zde potřeba Eh, stanovit tu, ten důležitý právní základ, ale procedurální základ eh, bude článek 118 eh, odstavec 9 na základě návrhu komise nebo vysoké představitelky. A to je i v případě, kde je vyžadována jednomyslnost. A zde parlament nemá žádnou jinou roli, nežli právo být informován v průběhu celého procesu tyto způsoby rozhodnutí eh, se často týkají záležitosti ne pouze technických, ale také eh, rozhodnutí se závažnými důsledky a dopady. Ačkoliv já eh, naprosto chápu výhody a nutnost zjednodušeného řízení, tak přesto si myslím, že ta rovnováha v současné době není nastavena správně. A domnívám se, že by stálo za zvážení zda nezajistit možná trošku eh, diferencovaný přístup při používání kvalifikovaných většin, ale možná jde také o otázku zapojení Evropského parlamentu, alespoň tedy nějakou konzultací. A třetí bod eh, eh, by se týkal smíšených dohod, kde jsou stranami jak Unie, tak členské země spolu. V realitě jsme tady dosud eh, neměli tady žádný konkrétní předepsaný postup eh, v oblasti mezinárodních smluv. V Lisabonské smlouvě v článku 118 eh, je co si řečeno o složení vyjednávacího týmu a možná, že tato ustanovení by se mohla využívat poněkud více eh, v oblasti vyjednávání takovýchto smluv. Tato flexibilita ovšem se kompluje v okamžiku, kdy jde o eh, podpisu, od podpisy a uzavírání těchto smluv. Evropský soudní dvůr se domnívá, eh, že takzvané hybridní rozhodnování, hybridní rozhodnutí, kde tedy jednají společně eh, komise a zástupci ženských států v radě, eh, že eh, toto by mohlo porušovat smlouvu. Čili ono by bylo možná vhodné, aby se do rozhodovacích procesů o mezinárodních dohodách zavedly určitá, zavedla určitá facilitační ustanovení. A nyní bych přešla k otázce k společné eh, zahraniční a bezpečnostní politice. Víme, že tato politika se odehrává podle konkrétních pravidel a postupů. Řada změn vyplývajících z eh, Lisabonské smlouvy Eh, nejenom zavedla nutnost určitých postupů, určitých akcí, ale také je zkomplikovala. Já to mohu rozebrat, eh, pokud to bude nutné, později v debatě. Nicméně domnívám se, že důležité tady je to, že přetrvává potřeba mít jasné hranice mezi Eh, externími akcemi, které spadají pod společnou zahraniční a obranou politiku a těmi, které tam nespadají. K tomu bych poznamenala toto. Jestliže eh, vezmeme v úvahu přístup Evropského soudního dvora eh, k právnímu základu, to jest přeskoumává, zda zvolený právní základ je vhodný a oprávněný a dále chce, aby vždy byl jeden právní základ, tak jakmile se správní základ vybere základ eh, za společné zahraniční a obrané politiky eh, v komisi a v radě, pak eh, tuto volbu je velmi těžké napadnout. Rovněž se zdá, že společná zahraniční a obraná politika je potenciálně velmi široká poněvadž nemá žádné zcela konkrétní cíle, nemá žádné jasné hranice, kam až může či nemůže jít. A já si myslím, že toto je vliv marginalizace zejména těch externích eh, dimenzí eh, justice a hm, vnitra, které se týkají bezpečnosti, včetně eh, spolupráce. Jestliže eh, se jedná o akci, která eh, spadá pod zahraniční a bezpečnostní politiku a eh, zároveň se týká justice a vnitra, tak to se velice těžko, těžko napadá. A to se může týkat třeba opatření proti konkrétním osobám, například v Egyptě za zneužívání veřejných fondů a dalších případů, kdy Evropský soudní dvůr schválil postup komisáře. Čili je zde otázka o vymezení role či místa pro společnou eh, zahraniční a bezpečnostní politiku, eh, tak jak vyplývá ze současné právní konfigurace. Co se týče mezinárodních dovod, eh, tak ty umožňují Eh, možnost eh, společné, společného právního základu, a všem v praxi se příliš nevyužívá. Bylo by dobré zdůraznit a vyjasnit, že toto je právně možné a že je možné to využívat eh, častěji. Pokud se týče autonomní akcí, zejména tam, eh, kde by Lisabonská smlouva si vyžadovala eh, koordinovaný postup, tak tam eh, potom ten jednotný právní základ není možný. A já si myslím, že tady máme problém, který je třeba řešit. Myslím si také, že bychom měli zvážit, jakou roli by měl Evropský soudní dvůr sehrávat v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a to de facto hovořil o tom eh, pan Brok, to byl ten příklad eh, přistoupení Unie eh, k Evropské konvenci o lidských právech. Myslím, že to bylo mm, opravdu velká, velká překážka. A já myslím, že bychom měli vážně zvažovat o zvažovat zapojení Evropského soudního dvora při, mm, při nejmenším do právního přeskumu společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. To, to je to minimum, co bychom měli udělat. Tak a já myslím, že bych eh, tu hodní prezentaci eh, pomalu uzavřela. Možná ještě jeden bod mě tady zbývá. Je ano, možná vhodné eh, dovolit si trošku inovativnějšího myšlení v oblasti stanování strategií a politik. Eh, pokud tedy se podíváme na dokument, jako je Evropský konsensus o rozvoji, tak to byl dokument poměrně úspěšný a vlivný. Velmi vlivný dokonce. A já si myslím, že bychom měli více uvažovat o tom, jak zpracovávat strategické dokumenty a strategické iniciativy, které jsou schvalovány společně institucemi. Tady samozřejmě je možnost, aby parlament eh, překládal vlastní iniciativy, doporučení, rezoluce a tak dále, ale myslím si, že společně přijaté strategické dokumenty v klíčových otázkách zahraniční politiky by byly velmi zajímavé. Nejde o inovaci, ale bylo by dobré, dále rozvíjet tuto možnost a já si myslím, že to by si určitě nevyžádalo žádnou, eh, no vlastně zajisté by se to nevyžádalo žádnou změnu smluv. Děkuji vám. Uh, eh, my většinou netleskáme, eh, takže, takže to vidíte, že byste velký zájem. A teď Sergio Carrera z CEPSu, Centrum pro evropské politické studie a e, svoboda, bezpečnost a spravedlnost, takže to je i tedy to, co říká Evropská smlouva. prepared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 to pro mě potěšení e, e, zúčastnit se diskuze. E, chtěl bych říci, jaké klíčové problémy a výzvy nás čekají v oblasti politiky, justice a vnitra nad čím bychom se měli zamyslet ve světle stávající smlouvy a případné novelizace smlouvy. Já se zaměřím na čtyři hlavní body. Za prvé Mm, takové základní informace o politice, justice a vnitra. Poté hlavní inovace, e, které přinesla Lisabonská smlouva právě v této oblasti, e, tedy e, svobody, bezpečnosti a práva. A potom hlavní výzvy, problémy tedy, v kontextu stávajícího Lisabonského rámce a poté pár námětů, jak by měly případně vypadat budoucí úpravy. CEPS nyní pracuje na nové studii, kterou zadal váš výbor a právě tam řešíme tato témata, takže to jsou takové teď předběžné myšlenky, které předložím a samozřejmě bude se to potom prohlubovat v rámci studie. Pár základních informací. Justice vnitro. To se může být jako mm, téma velice odborné, nicméně obsahuje velice e, citlivé politické oblasti, jako migrace, třeba terorismus. A i za posledních 30 let tato spolupráce, i když je velice citlivá, tak byla velice dynamická. Máme velice solidní politický právní rámec, který byl postupně vybudován a kde má Evropská unie své pravomoce. Nicméně justice a vnitro, to je oblast charakterizovaná mm, celou řadou nedostatků, deficitů. Často je to eh, otázka, je to podkopáváno oblasti takové nezodpovědnosti, mm, utajenosti, mezivládní spoluprací, takže to je právě Eh, mm, ta otázka mm, třetího pilíře a prvního pilíře. A třetí pilíř právě znamenal nedostatečnou transparentnost. Znamenalo to, že i Rada justice a vnitra eh, v podstatě eh, je tím motorem, který rozhoduje o politice a kde nemá žádnou roli Evropský parlament, respektive i Soudní dvůr mají velice omezenou Eh, omezenou eh, pravomoc posuzovat eh, platnost evropských aktů. Což nedávno i vedlo k tomu, že jsme skonstatovali, že tato oblast trpí velkým demokratickým a justičním deficitem. A Lisabonská smlouva tedy v podstatě zrušila ty pilíře a alespoň formálně tedy v podstatě rozšířila komunitární metodu spolupráce. Nyní Máme tedy kapitolu 5 smlouvy, která řeší všechny tyto oblasti a máme tam všechny tyto kapitoly, jako i kontrola hranic, azyl, migrace, eh, justiční spolupráce v oblastech občanskoprávních, eh, v trestních a policejní spolupráce a potom část 2. Eh, ta hovoří o občanství v Unii a zákazu diskriminace je důležité, že Lisabonská smlouva také i e, e, zavádí právně závazný charakter e, Evropské charty základních práv. To má velký dopad samozřejmě na všechny ostatní politiky. Jak jsem již zmínil, předtím bez Lisabonskou smlouvou Rada justice, ministru justice a vnitř která v podstatě rozhodovala o politice. A to se změnilo. Nyní s Lisabonem i Evropský parlament ve většině oblastí spolu rozhoduje. I e, zde, e, zde se změnily kompetence komise a nyní i soudní dvůr může přeskoumávat právní akty v plné jurisdikci a nesmíme zapomínat ani na roli Evropské eh, zahraniční služby, která také vstupuje aktivně do této oblasti. A mm, konec roku 2014 byl klíčový, poněvadž v podstatě tím skončilo pětileté přechodné období od data účinnosti Lisabonu. A během toho období Evropská komise a Soudní dvůr měli omezené pravomoce týkající se přeskumu a to skončilo v prosinci 2014 a nyní komise má plnohodnotné pravomoci monitorovat, monitorovat implementaci nástrojů eh, v oblasti justice a vnitra. A to se změnilo samozřejmě, protože eh, eh, změní se tedy, měnila se konfigurace toho, kdo monitoruje, kdo kontroluje Avšak také, jak jsme již slyšeli, e, tato oblast je taková zvláštní, protože zavádí celou řadu fle- mechanismů flexibility, diferenciace, což vzbudilo velké diskuze. Tady máme ty opt-outy, samozřejmě Spojené království, ale, ale nejenom Spojené království, Irsko také. A Lisabon rozšířil tyto možnosti, to znamená, nemusí se to týkat pouze otázek e, hranic a migrace, ale i Eh, oblasti policie. A mm, jak jsem již řekl, mm, protokol 36 mm, umožnil Spojenému království opt-out, tedy vystoupit z jakýchkoliv opatření trestní justice. A jak víme, Spojené království rozhodlo, že provede opt-in, pokud je opatření trestního práva. A takže jeden ze zpravodajů zmínil tu důležitou otázku, zda je to vůbec proveditelné, je to možné. Uh, aby Spojené království pořád dělalo opt-in, opt-out a teď v době, kdy chceme vybudovat společný prostor e, justice a vnitra v oblasti trestního práva. A druhá výzva Lisabonské smlouvy byla diferencovaná integrace v celé řadě citlivých oblastí, které se dotýkají národní suverenity. Byly to takzvané break clauses, které se zavádí e, v Eh, v oblasti trestní justice, eh, v oblasti eh, trestně právních sankcí a skutkových podstat, které se mohou zavádět. V těch případech, kdy členské státy mají za to, že když nějaká nová směrnice se dotkne základních aspektů trestní justice toho státu, tak mohou tedy pozastavit ten běžný legislativní proces a Eh, tedy zastavit ty důsledky takového návrhu. Další diferenciace, další prvek diferenciace je možnost takzvané posílené spolupráce, tedy zrychlené spolupráce v oblasti trestní justice, trestně právních eh, sankcí a eh, skutkových podstat, podstat a i v oblasti evropského prokurátora, evropského státního zástupce. Takže zde je možnost, aby devět členských států eh, šlo tedy rychleji jako malá skupina a přijímali nástroje. A takže ty hlavní výzvy staly skutečně Lisabonizace vedla k nějakým výsledkům a kde jsou pořád problémy. První problém k diskuzi, ten se týká uh, rozhodovacích procesů v EU. Ano, Evropský parlament je zákonodárným orgánem, je, také stanovuje politiku v této oblasti, ale jak to skutečně funguje v praxi. Má komise a rada skutečně jiný postoj teď a jinak zapojují Evropský parlament, to znamená, E, přistupují k Evropskému parlamentu jako k zákonodárnému orgánu. A tady máme pár příkladů, že tomu skutečně tak ještě není. Když jsme slyšeli předtím mezinárodní smlouvy, to je hezký příklad a překážky, vůbec praktické překážky, kdy Evropský parlament není zapojován do vyjednávání o mezinárodních smlouv od samého počátku. Často to je velice kontroverzní téma potom v oblasti justice a vnitra, ale třeba i v té smlouvě jako smlouva s USA. Když se podíváme na to, jak vypadá normální legislativní proces, tak tady máme také celou řadu problémů, které je třeba i Eh, zvážit, eh, když se zamýšlíme nad tím, jak to změnit. Za prvé trialogy, jak to funguje vůbec. Skutečně je zde zajištěna řádná zodpovědnost a řádná diskuze o velice důležitých rozhodnutích a pozměňovacích návrzích. Potom transparentnost, to je pořád problematické. Asi to je třeba dále ještě dopracovat. Druhá výzva. Konsistentnost a nesoulad, nekoherentnost našich politik. Takže poté, co se zavedla ta klauzule flexibility a diferenciaci, takže jak je to? Máme skutečně společný prostor spravedlnosti, eh, spravedlnosti, bezpečnosti a práva? Je to tak? Je to společný prostor? A protože zde No to jsou politiky, které mají dopady na nás, na všechny, na svobody všech občanů. A potom ty výjimky, které se udělují, jako výjimky Spojeného království. Vidíme, že i zde hodně se používají, používá alibi nebo výmluva národní bezpečnosti a e, tím se vlastně omezuje i ta zodpovědnost třeba parlamentu v řadě oblastí, jako terorismus. Potom je to otázka právního státu. Maďarsko, další příklad kde příliš často hm, argumentuje se, že to je národní kompetence, že to je v národní pravomoci a hm, že a co ještě nejdůležitější, je eh, skutečně ty principy eh, Lisabonské smlouvy aplikují se v praxi v oblasti migrace. Viděli jsme celou tu diskuzi o migraci, solidaritě, sdílení břemene. To je přece zakotveno v článku 80 smlouvy. A jak tedy tyto principy aplikovat v praxi? Na to nepotřebujeme změnit smlouvu. Ne, je třeba skutečně v praxi využívat tyto principy. Stejně tak vyhodnocování těchto politik, které již máme, trestní justice a e, práva podezřelých v Evropě. To je velice důležitá politika kde Evropská unie má celou řadu výlučných pravomocí a jak to funguje v praxi nyní, jak členské státy eh, implementují třeba evropský zatykáč, jak implementují eh, směrnici o právech podezřelých, to nevíme. A v neposlední řadě Evropská listina základních práv, která je nyní právně závazná. To není čistě formální věc, ne, to má svůj konkrétní dopad na to, co e, můžete dělat a co může dělat Evropský parlament, protože ty výzvy nebo e, problémy, které jsem zmínil, ty mají dopad na práva občanů, na základní práva občanů. To znamená, že evropští občané nyní Eh, eh, se pohybují v prostoru justice, práva, bezpečnosti, který je zatím roztříštěný a často kontradiktorní. A tím by se měl parlament zabývat. To znamená, jak ta diferenciace a ta posílená spolupráce, jaký to má dopad na diskriminaci a na rovné zacházení s občany. A jak možná také Evropská charta lidských práv v podstatě jak tedy jde ruku v ruce s evropským rozhodováním, s evropským rozhodováním i zde v Evropském parlamentu a s vztahy s ostatními institucemi. A poslední slide, budoucí úpravy, změny. Takže jak vyřešit ty tři velké výzvy? Za prvé, eh, eh, více zodpověd ne demokratické a transparentní rozhodovací procesy EU. To je nutnost, absolutní nutnost. A je třeba eh, dát prioritu tomu, aby principy se aplikovaly v praxi. Azyl. Další příklad. Velká diskuze o návrhu komise o kvótách, eh, jak rozdělovat žadatele o azyl a e, členské státy vyjádřily nesouhlas s tímto návrhem kvót. A jak tedy potom implementovat ten princip sdíleného břemene a solidarity, když takové opatření nebude se aplikovat v praxi a když nebude fungovat? E, a Dublin nefunguje. Na to máme spoustu důkazů. A jak tedy implementovat solidaritu? Jak e, se podělit o břemeno a odpovědnost? A potom ochrana základních práv. I zde parlament by měl sehrát určitou roli a zajistit, že skutečně Evropská eh, listina základních práv bude horizontálním dokumentem, eh, který eh, bude relevantní pro každé rozhodování i zde v parlamentu. Tím skončím. Děkuji, pane doktore Carrera. A nyní máme půl hodiny na diskuzi a také vím, že máme zde zástupce Evropského hospodářského sociálního výboru a pan Žaje Pane Žaje, chcete slovo teď? Tak prosím. A poté Jo Leinen. Nevím ještě, je, je zde nějaký další řečník. Pane Žaje. Děkuji, děkuji paní předsedkyně eh, eh, dámy a pánové, členové parlamentu, za prvé chci vás pozdravit za všechny členy výboru a chceme poděkovat za to, že jste mě dali možnost vystoupit v tomto slyšení a že i mm, jste požádali stanovisko, o stanovisko ke dvou zprávám z vlastní iniciativy a já před dvěma týdny jsme, jsem jmenoval zpravodaje za náš výbor a domníváme se, že budeme schopni e, přijmout toto naše stanovisko do poloviny září. A také bych chtěl poděkovat vám za práci, kterou děláte. E, ve výboru. Já jsem si vyslechl eh, tyto tři přednášky a určitě eh, to bude příležitost, abychom oživili diskuzi o evropských institucích. Já jsem vzal i do úvahy v potaz všechny poznámky, které jsem slyšel a já myslím, že eh, tento mix pragmatismu a ambicí Eh, to znamená eh, vůbec eh, zjistit, jaký potenciál nám dává, otevírá Lisabonská smlouva a využít Lisabonskou smlouvu na plnou kapacitu, než tedy začneme otevírat Lisabonskou smlouvu k dalším novelám. A tak nyní poznámka k ekonomickému řízení. Samozřejmě doba je omezená, takže tady bych chtěl i zmínit to, že musíme prohloubit sociální dimenzi ve, stav, ve smyslu stávající smlouvy. Několikrát v našem výboru jsme zdůrazňovali, že stávající e, e, způsob tedy e, řízení trhu je, má velké nedostatky, pokud je o zodpovědnost, demokratičnost a efektivitu. Je zde velký rozpor, pokud je o rozhodovací mechanismy, protože jsou zde celé, celé několik vrstev instancí, kde se rozhoduje a to ne vždycky garantuje, že ta rozhodnutí jsou systematická, koherentní a často to vede k velké nějakému nedorozumění v očích evropských občanů a organizací společnosti. Během krize samozřejmě takováto opatření musela být přijata, ať je to six-pack, two-pack, bankovní unie, ale často jde o rozhodnutí eh, mezivládního charakteru. To neumožnilo, abychom vyřešili krizi efektivně, jak jsme očekávali, a také to i vedlo k velkým pochybnostem u občanů pokud jde o schopnost Evropské unie vůbec koordinovaným, koordinovaným způsobem toto řešit. Já si myslím, že bychom měli spíše jít cestou konvergence politik států eurozóny a měli bychom přejít od stávajícího systému koordinace k systému spolurozhodování o e, základních makroekonomických, mikroekonomických politikách, alespoň v eurozóně a měli bychom i e, se tedy pledovat pro větší zapojení Evropského parlamentu, Národního parlamentu do těchto ekonomických e, politik a e, vyhnout se tedy Evropě o dvou rychlostech. Dále je třeba i eh, eh, přehodnotit eh, systém nebo mechanismus redistribuce prostředků v eurozóny. A samozřejmě to je všechno možné, pouze pokud budeme věnovat zvláštní pozornost eh, principům zodpovědnosti, legitimity, transparentnosti, ale především, když i budeme se zaměřovat na sociální dimenzi EU a vytvoříme skutečný eh, eh, sociální pilíř. Zde často se opomíjí článek 9 smlouvy o fungování EU, který hovoří o sociální ochraně, o e, perspektivě plné zaměstnanosti a potom celý článek 3 smlouvy, který stanovuje, že, členská, že Evropská unie by měla se snažit o e, ekonomickou účinnost, efektivitu, ale i sociální a e, teritoriální soudržnost. V roce 2014 Rada přijala určité závazky a stanovila jasné linie, Mm, hovořila o tom, že eh, musíme vytvořit unii růstu a zaměstnanosti. Musí to být unie, která všem občanům dá prostředky realizovat eh, své eh, cíle a zajistím ochranu. A dále další článek, třeba článek 151, 153, to jsou články, které mají podporovat rostoucí Eh, harmonizaci sociálních systémů členských států, ale nezapomínáme na to, že eh, i eh, charta základních práv je mm, v tomto velice důležitá pro občany. Jako v dalších oblastech i v tomto rámci ve stávajících smlouvách existuje celý arzenál možných nástrojů, abychom aplikovali tato ustanovení. Je třeba zahrnout tam i sociální ukazatele a vyhodnocování sociálního dopadu a to vždycky musí být závazné v rámci evropského semestru. Je třeba i vytvořit široký program sociálních aktivit, alespoň v eurozóně, ne, ne v celé EU, více chránit e, služby veřejného zájmu a e, vyvážený rozpočet, který se více zaměří na e, programy sociálního charakteru a více zdůrazňovat udržitelný a inkluzivní rozvoj. A zde bych uzavřel efektivněji. Je třeba aplikovat princip subsidiarity a také i lépe e, i e, dát větší hodnotu stávajícím strukturám Eh, a větší autonomii organizacím eh, občanské společnosti a i těm územně eh, správním celkům. A je třeba, abychom využili ten rámec těch pěti horizontálních klauzulí. Ten by měl přiblížit občany Evropě, Evropské unii. A děkuji, děkuji všem a děkuji za tuto možnost, že jsem mohl přispět do diskuze. Jo, Leinen. Děkuji a jo, Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si tři skvělé úvodní projevy, které jsou důležité pro zprávu Brok Breso. Výsledkem je, že na základě stávajících smluv toho můžeme dělat mnohem víc než do posud. A je to konec konců také výsledkem práce, která kdysi proběhla v konventu. Zjistilo se, že existuje mnoho předpisů, které umožňují určitou flexibilitu. Rád bych eh, položil dvě otázky. Pan Fázi hovořil o tom, že pan Repáse hovořil o tom, že sankční mechanismus a možnosti jeho použití v Evropské unii eh, jsou poměrně omezené, že bychom tady měli eh, vytvořit určité pobídky, eh, díky fiskální kapacitě bychom tedy mohli něco povzbudit, jinak to možné není. Pokud tady budeme mít rozpočet eurozóny, tak se nabízí otázka, jak v Evropském parlamentu budeme o těchto věcech rozhodovat. To znamená, že se ptám pana Repasiho, jestli tedy má nějaký nápad, pokud peníze přicházejí pouze od určitého počtu členských států a pokud my tedy tady tvoříme Evropský parlament, jak tedy máme hlasovat o rozpočtu eurozóny. E, druhá otázka se e, týká paní Kremona, která velmi dobře hovořila o tom, že tady máme určitý demokratický energetický deficit při mezinárodním jednání EU. Dříve to byla výlučná politika exekutivy a veřejnost a parlament z toho byly více-méně vyloučeni. V době internetu je to úplně jiné. Vidíme to na příkladu TTIP, dohody TTIP je zřejmé, že veřejnost to velmi zajímá, je bdělá a e, Nevládní organizace jsou, se o to velmi zajímají. To znamená, že musíme do toho postupu vtělit příslušný mechanismus. K tomu jedna otázka. Pokud jde o dohodu TTIP, tak jsme udělili mandát, o tom jsme vedli diskuzi. Nicméně, jak vidíme, nestačilo to, protože se nekonala slyšení. Možná, že to bylo obráceno příliš dovnitř, to znamená, že jsme diskutovali pouze mezi sebou. Možná, že bychom tedy do budoucna měli vytvořit mechanismy, které od počátku umožní účast veřejnosti. Zmínila jste také to, že u velkých témat, jako je rozvojová politika ku příkladu, je ve skrze možné postupovat interinstitucionálně za zapojení veřejnosti že je, že je tedy možné, aby eh, instituce spolupracovaly na rozvojové obchodní politice, aby je demokratizovali a zapojili eh, do toho veřejnost. Rád bych věděl, jak to dělají jiné parlamenty, možná americký kongres, to je velký parlament, ale také jiné národní parlamenty v rámci EU. Jaké kompetence mají ve srovnání s Evropským parlamentem? Děkuji. Děkuji, Ramon Havrek. Děkuji. Já zaprvé bych chtěl poděkovat eh, všem třem řečníkům za projevy a mám dvě konkrétní otázky k dvou tématům, které podle mě Eh, hlavně zneklidňují politiky v EU nyní. Já jsem, já jsem eh, i členem výboru Taxud, který se zabývá eh, situací hm, těch fiskálních daňových rozhodnutí a zároveň teď v době, kdy je nezbytné více koordinovat daňovou politiku členských států, tak zároveň Eh, se mm, uzavírají různé dohody eh, mezi státy a společnostmi, firmami, takže je tady v rozporu, eh, je zde rozpor mezi tím, co děláme a tím, co se skutečně děje. Minulý týden jsem skritizoval třeba místo mm, předseda vlády v Belgie byl v Japonsku, kde v podstatě je jim posvětil, že eh, mohou přijet se etablovat do Belgie a dal jim velké, velkou benevolenci v době, kdy teď náš výbor jak si je zneklidněn podobnými věcmi. Takže já se ptám pana Repasiho na toto. Existuje právní základ ve smlouvách pro to, abychom vytvořili fiskální evropskou, evropskou fiskální agenturu, která by začala monitorovat eh, sledo, nebo věnovat se koordinaci, zajišťovat informace, transparentnost, bojovala proti nekalé soutěži eh, v oblasti tedy té takzvané fiskální unie. Já si myslím, že Evropská fiskální unie určitě, to by byl logický důsledek směrni, Moskovisiho směrnice, Eh, kde jde o to vytvořit i eh, takovou informační koordinaci. Druhý problém na pana Carreru. Eh, v Evropě nám mm, leží na srdci hrozně terorismus. My bojujeme s určitým jevem, s určitým problémem, který je nám společný, který má stejné kořeny, určitě i stejné organizační struktury a v podstatě více než 10 let, v 2004 útoky ve Španělsku, potom Londýn, potom Paříž, Belgie, tedy postihuje celou Evropu. A, e, a my tedy ale e, nemáme na to evropskou policii. Já se ptám, zda existuje ve smlouvě právní základ, ne abychom měli jenom Eurojust nebo Europol, ale skutečně uh, abychom měli evropskou policii pro boj s terorismem, ne jenom národní spolupráci nebo spolupráci mezi národními orgány, ale evropskou policii, která by e, mohla bojovat s terorismem a umožňuje to naše smlouva? Děkuji, Mercedes Breso. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem třem expertům, kteří přišli s celou řadou za, zajímavých námětů pro naše zprávu. Také já mám dvě otázky. První, ta se týká mm, pana Repaziho a týká se otázky fiskální kapacity a rozpočtu a rozpočtu eurozóny nebo tedy Evropské unie. Zde tedy v oblasti takzvané posílené spolupráce. Určitě je to možné, ale když vy tady říkáte fiskální, tak je jasné, o čem se mluví. To znamená schopnost rozpočtu, eh, to by mělo být spojeno s fiskální kapacitou, ale eh, mm, rozpočet eh, eurozóny která by používala posílenou spolupráci, to znamená mít rozpočet, který by i mm, jaksi mohl dýchat. Eh, a to znamená, měl by eh, i možnost třeba se zadlužovat. Podle vás je to možné? Je to možné eh, ve, ve smyslu smlouvy v rámci tedy strukturované spolupráce, anebo by to znamenalo změnit smlouvu? A za druhé, na další dva experty otázku. Jak i řekl kolega Ramon Jauregi, nyní v této chvíli, co hlavně leží na srdci evropským občanům, určitě je eh, boj proti terorismu, ochrana před terorismem v Evropě a i e, tedy proti e, e, teroristickým agresorům, kteří zrovna nemusí být mezinárodní teroristé, často jsou to občané EU. Zde opět ve smyslu smlouvy. Jak vy vidíte možnost vytvořit takzvanou strukturovanou spolupráci v tomto případě Eh, v těchto třech oblastech, otázkách. To znamená na jedné straně mít eh, prostřednictvím zahraniční politiky a obrané politiky, protože to je politika, která má odlišnou charakteristiku. Společná obraná politika, to znamená postupně vytvořit určitý potenciál, tedy vojenský potenciál, obraný potenciál. A potom s tím je ale spojena politika vnitřní bezpečnosti, poněvadž tady mm, zjistilo se, že není možné dělat nějaký velký rozdíl mezi nimi. To znamená, E, to znamená tedy, jak se tedy jak zajistit bezpečnost proti e, těm agresorům e, zvnějšku i zevnitř. A jak vy vidíte hypotézu tedy strukturované spolupráce v těchto třech otázkách, nebo alespoň v oblasti tedy obrany a politiky bezpečnosti? Richard Corbett. Děkuji, Richard Corbett. Vypadá to, že této diskuze se zatím chtějí účastnit pouze socialisté. Rád bych položil dvě otázky. Kromě toho bych chtěl samozřejmě poděkovat všem třem řečníkům za e, veškeré podněty, které nám poskytli. Nejprve pan Repasi. Vy jste řekl, že hospodářská unie je mezivládní. Nezávisí to do jisté míry na tom, co si pod tou hospodářskou unii představujete? Myslel jste fiskální daňovou unii, protože konec konců tu máme klíčové nástroje hospodářské politiky na nadnárodní úrovni. Máme jednotný trh, společnou politiku hospodářské soutěže, společnou obchodní politiku, společná pravidla pro ochranu spotřebitelů a všechna další společná pravidla v rámci jednotného trhu. A to jsou samozřejmě klíčové aspekty aspekty hospodářské politiky, které eh, tedy jsou eh, vykonávány na nadnárodní úrovni. Pokud jde o fiskální daňovou politiku, tak je tu určitý rozdíl, ale je to tak, že jsme stanovili určitá nadnárodní pravidla, Nicméně ta hlavní část daňové politiky probíhá ve členských státech, protože konec konců 99 veřejných výdajů probíhá nebo eh, je uskutečňována na, eh, na, na národní úrovni. Evropské výdaje jsou pouze 2 Byť bychom to čtyřnásobili, tak by to bylo 8 na nadnárodní úrovni. A právě proto Zodpovědnost Evropské unie spočívá v tom, že stanovuje určitá pravidla, jak se členské státy mají chovat, pokud jde o e, státní dluh, deficit e, a to, co mohou tedy přenechat jiným státům, ale jinak to nechávají na zvážení jednotlivých členských států, pokud jde o to, kolik mohou investovat do vzdělávání, důchodu, obrany a tak dále, e, kolik daní budou vybírat a tak dále. To je nepochybně správné. Řekl jste, že přesto tedy můžeme na úrovni eurozóny hovořit o určité daňové kapacitě, ale do čeho bychom ty peníze investovali. Nebylo by to ani na národní, ani na evropské úrovni, bylo by to konkrétně v rámci eurozóny nejde spíše o to, že bychom potřebovali na úrovni eurozóny nástroje pro půjčování nebo pro vydávání dluhopisů, tak abychom lepším způsobem tedy umožnili eh, státům přijímat půjčky. To je tedy otázka na pana Repasiho a nyní na pana Kareru. Vy jste ve své prezentaci hovořil o tom, že občané mají různá práva v závislosti na tom, kde bydlí. Ano, jasně. Ale platí to nutně, nebo je e, nutné, aby všechna práva byla identická? Pojďme si vzít jako příklad následující situaci. Pokud e, jsem e, Belgii, tak je mou povinností nosit u sebe občanku. Stejně tak je tomu v jiných státech. Pokud budu v Nizozemsku, ve Spojeném království nebo v Irsku, taková povinnost neplatí. To znamená, že moje práva jsou jiná. Ale není to něco, co by si vyžadovalo harmonizaci na evropské úrovni. Pokud bych byl gay, tak bych se mohl, tak bych mohl mít vstat, snětek v mnoha členských státech, ale ne všude. Eh, v mém státě ve Spojeném království bych mohl mít eh, například snětek ve Velzu, ve Skotsku a ne v Severním Irsku. To znamená, že záleží i na tom, kde bydlíte v rámci jednoho státu eh, já se tady ptám, jestli je skutečně nutné, abychom měli stejná práva v celé Evropské unii, a nebo jestli je to potřeba pouze u těch práv, která jsou zakotvena v kartě eh, základních práv a v úmluvě o eh, základních právech, eh, jestli se to skutečně musí týkat všech práv. A rád bych se omluvil kolegům, musím odejít ve čtvrt na 12, takže se předem omlouvám musím tedy eh, hovořit jinde, při jiné příležitosti. Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Richarde. Chce si ještě někdo říct slovo? Pokud ne, za nesocialisty bych já ráda položila otázky. Jaké jsou limity pro fragmentovanou Evropu? Guy Verhofstadt už upozorňoval na to, kolik různých Evrop máme, čili kde je tedy ta konečná mez potenciální fragmentace. A za druhé, vy jste hovořil o posunu k regulární legislativní proceduře v, rám, proceduře v rámci smluv. A můžete vysvětlit, proč nepoužíváme víc metodu QMV, Basarel a podobně. A třetí otázka, proč je to prosazování v praxi tak mizerné? My samozřejmě víme, že členské státy k tomu přistupují s různou horlivostí, ale uh, nemáme, k, není to třeba i tím, že určitá ustanovení ve smlouvách nejsou napsána zrovna nejšťastněji, že je tady obtížné je prosazovat. A konečně vy jste zmínil možnost použít interinstitucionální dohodu. která by mohla umožnit lépe využívat eh, nástroje, které nám smlouva o fungování dává. Co tím myslíte konkrétně? A v rámci stávajících smluv nebylo by možné třeba sloučit některé funkce předseda eurozóny, místo, by byl zároveň místo předsedou komise a, a podobně. Je to mož, bylo by něco podobného možné podle současné verze smluv? Pokud tedy nejsou žádné další otázky, tak eh, nechám na vás, abyste se rozhodli, v jakém pořadí budete odpovídat. Děkuji, to byla tady hned celá řada otázek. Já začnu od začátku. Otázkou, kdo by měl rozhodovat zdali tedy parlamenty eurozóny nebo Evropský parlament. Já mám jasný názor. A to na základě tří citátů se smluv. Za prvé, euro je měnou Evropské unie, rada je zástupcem, je tedy zástupným orgánem členských států a Evropský parlament je zástupcem evropských občanů. Jestliže tyto tři výroky zkombinujete, odpovědnost, odpověď je jasná. Evropský parlament by měl být účasten o eh, rozhodování o fiskální kapacitě eurozóny. Proč? Ve chvíli já, jako Němec, žiju v, Něme- v Nězozemsku a hlasuji do Evropského parlamentu. Pokud nejsem redaktorem sajtu, mohu hlasovat pouze ve dvou zemích, buď to zemi původu nebo zemi pobytu. Já bych tuhle chvíli raději hlasoval v Německu, budu tedy hlasovat pro německého europoslance, ačkoliv žije v Holandsku a platím tam daně. Protože je to v rámci eurozóny. To tež se týká evropských občanů, kteří žijí mimo eurozónu, ale v Evropské unii. Evropský občan je vlastně nezávislý na eh, národním státě a měl by také začít uvažovat trochu jinak o kategoriích národnost a občanství. Občanství je prostě celounijní. A možná, že Evropský parlament by měl prosazovat něco podobného. Neměl by říkat, měli bychom mít další parlament pro členy eurozóny. To ne, protože tedy členy eurozóny jsou evropští občané a ti jsou zastoupeni Evropským parlamentem. Pokud je tu potřeba vyšší míry zastoupení europoslanců z některých členských států, Evropský parlament jistě najde praktická řešení. Tím, že nastaví nějaký podvýbor, který bude náhodou složen z určitých europoslanců, ale já bych řekl, že Evropský parlament musí uplatnit své právo rozhodovat jedním hlasem o evropských záležitostech, včetně záležitostí eurozóny. Za druhé, problematika zdanění. To je velmi zajímavé protože je tu celá řada možností. Takže nejprve pohovořím o tom, co je možné už teď a za druhé, co by bylo možné, kdyby byla změna smluv. Vede se jen malá diskuze o tom, jak zajistit budoucí příjmy státu. My už máme teď tedy příslušné ředitelství Evropské komise pro hospodářské soutěž, který, který ne, které například kontroluje to, jak tedy členské státy uplatní pravidla hospodářské soutěže. A když se podíváme na dotace služeb obecného veřejného zájmu, vidíme, že Evropská komise použila svého vlivu k tomu, aby zjednodušila politiky členských států v přístupu k službám veřejného zájmu a stejná, tedy moc, může být použita ke zjednodušení daňových záležitostí. Komise prostě musí být striktnější a vystupovat důrazněji v těchto věcech. A otázka, která mě vždycky zaskočí, je to, že Evropská komise zahájila řízení pro porušení v daňových záležitostech, tedy už před 15 lety. A máme hned celou řadu judikátů Evropského soudního dvora, ale vlastně nevedly k nějaké zásadní změně pravidel o poskytování státní podpory. A mě by zajímalo, co by k tomu komise mohla říci. Čili komise má poměrně dost velkou moc na to, aby se z ní stal vlastně takový daňový orgán, o jakém hovoříte, a použila své pravomoce i v oblasti státních dotací. Pokud chcete mít nějaký celoevropský daňový orgán, já říkám, je to možné podle současného změní smluv, máme tu právní základ u přímých daní, článek je to, je to článek 115, ale tady naráží na jeden problém. Musí, k schválení musí docházet jednohlasně na půdě rady a pak se k věci vyjadřuje Evropský parlament a praxi tedy by se asi nenašla jednohlasnost na půdě rady. Pak je možné hovořit o posílené spolupráci, nicméně v roce, podle článku 115 máme i harmonizované kompetence. A máme tedy e, vymáhací prostředky k tomu, abychom prosadili určité judikáty a zjištění, například ENISA. V rámci tedy prosazování kompetencí je možné postoupit dál, pokud existuje politická vůle. Pokud jde o uvěrování a půjčování si. Není to zakázáno, pokud jde o prostředky evropského rozpočtu, ale smlouva to omezuje a samozřejmě je obtížné sladit oba přístupy. Teoreticky je tedy možné půjčovat a, a půjčovat si a uvěrovat. A tím se dostávám tedy k mému pochopení hospodářské politiky. Máte pravdu v tom, že lze zacházet mnohem dál, a to je tedy v rámci primární legislativy, například v tom smyslu, že použijeme daňovou legislativu, legislativu v oblasti sociálního zabezpečení, tak abychom dosáhli skutečné harmonizace což tedy opět je vlastně použití řádného legislativního procesu. Ale pak samozřejmě parlament musí čekat na to, jestli komise předloží nějaký návrh v tomto směru a já se ptám, proč komise žádný návrh nepředložila. Existují totiž oblasti, které ještě nejsou rozděleny podle kompetencí a tady se tedy rozhoduje metodou koordinace a my se musíme zabývat tím, jak posílit úlohu Evropského parlamentu při koordinaci a prosazování. Když tedy hovoříme o prosazování, dostáváme se v podstatě k jádru věci, co tedy může být poskytováno formou přímé finanční pomoci, případně formou půjček a úvěru. Která možnost je lepší? Myslím, že to rozhodnutí je spíš politické než legalistické. Máme před sebou současný Junckerův plán a vidíme, že tedy už byly učiněny první kroky v, pomoc, v rámci finanční podpory. Je tedy jednodušší prosadit jednorázovou finanční podporu, než tedy udělení půjčky. Komise ovšem zatím tady nepřišla s ničím zásadnějším, než jsou nějaké dluhopisy vázané na konkrétní projekt, ale já myslím, že je možné zajít ještě dál. Já tady tady hovořím spíše obecně, ale jak vidíte, je tady určitá míra rovnováhy, kterou je potřeba najít. Na jedné straně když nemáme tady politickou vůli pokročit dále, ale na druhé straně, když se podíváte na všechna ta nařízení v bankovním sektoru, máme v podstatě bankovní unii. A tady ten přístup k ceným papírům, které leží v evropských bankách, je v podstatě harmonizovaný. A tedy možná jednou z cest by bylo podobně harmonizovat i problematiku úvěrování. Pokud jde o otázku pana Hybnera o ty meze, proč je tedy tak mizerná míra úroveň prosazování. Já myslím, že odpověď je jasná. Ono se nepodařilo nějakým způsobem regulovat trh tímto způsobem. Původně jsme vycházeli z předpokladu, že tady eh, všechny členské státy jsou ve stejném postavení jako Německo, proto také klesly úroky a jednotným způsobem, ačkoliv vlastně ta situace jednotlivých eh, eh, zemí se liší a celé to jaksi nefungovalo, celé to skolabovalo. Toho jsme si všimli teprve teď. A nestačilo tedy pouze poukázat na uh, případné hříšníky nebo nechat na trzích, aby se sami regulovali. Stačí podívat se na, úro, na úrok z vkladů, jak vypadal v průběhu existence paktu stability a růstu Vyplývá z toho jasně, že ve chvíli, kdy už členský stát má hospodářské potíže, sankce situaci jenom zhorší, čili tady to nesouvisí ani tak s právem a s tím, jak byly sepsány smlouvy. Jde spíše tady o problematiku toho, jak se chovají trhy v takové situaci. Pokud jde o institucionální dohody, to je poslední otázka. Já myslím, že ty nabízejí velký potenciál prosazení novinek bez toho, že by bylo třeba nutno měnit smlouvy. Když se podíváte na metodu koordinace hospodářské a fiskální politiky nebo při kontrole rozpočtu, tak vidíte, že vždycky komise přichází s určitými eh, návrhy společného postupu, ačkoliv tedy ten může schválit pouze rada. A rada tedy vždy předtím se obrací na komisi. To znamená, že to už je vlastně určitý typ procesu spolurozhodování. A podobně to funguje v případě zpráv, tedy k legislativním aktům. Tady tedy nejprve musí Evropský parlament čekat na to, aby komise předložila určitý návrh, může také eh, a k tomu pak může předložit pozměňovací návrhy, které tedy komise musí minimálně okomentovat v případě, že je nepřijme nebo je přímo zamítne. A tímto je posílena úloha Evropského parlamentu v stávajícím rámci, aniž by bylo třeba měnit jediné slovo na smlouvách, nebo abyž by bylo nutné použít interinstitucionální dohody. Tak to tedy vlastně probíhá práce nad legislativním návrhem předtím, než ho přijme kolegium komisařů. A úplně poslední otázka. Bude možné eh, kombinovat určité, určité pracovní pozice na základě smluv? Ano, je to možné. Nicméně já bych měl problém s tím, že by existovalo nějaké pravidlo v tom smyslu, že eh, předseda rady ECOFIN musí být ministrem financí zemí, země eurozóny, protože tím by se automaticky vytěsnila celá řada zemí. To mi nepřipadá jako správné řešení. Takže takovéhle řešení bych nenavrhoval vzhledem k tomu, že vytlačuje ještě víc země, které nemají euro jako měnu. Děkuji. Vy jste také chtěli hovořit. Ano, já mám jednu dotatečnou otázku. Posílená spolupráce v oblasti jednotného trhu naráží na určitá omezení, to už to bylo eh, řečeno, při, především v tom smyslu, že je třeba rozhodnout kvalifikovanou většinou. A to je omezení tedy v tom smyslu, že my tedy chceme zabránit další fragmentaci jednotného trhu, který je už takto přetížen, ale v praxi vidíme, že rada ministrů v celé řadě oblastí není úplně usnášení schopná. Jinými slovy, hovoří o tom, že tedy eh, není nutné, aby rozhodovali většinou a že tedy v některých věcech musí rozhodovat jednohlasně. To znamená, že máme situaci, eh, kdy tedy tento princip je v praxi porušován, eh, protože chybí právní předpisy hlavně v té oblasti, kde je třeba rozhodovat kvalifikovanou většinou. Vidíte tedy nějakou možnost eh, uvalit na radu nějakou povinnost v tom smyslu, aby opravdu respektovala ustanovení smluv v této Věce a aby se tady nevyhýbala té nutnosti rozhodovat kvalifikovanou většinou? Tak eh, tady eh, vám mohu stoprocentně dát za pravdu. Já bych si eh, skutečně přál, aby tady Evropský parlament, jestli toto použil v případě MSM, pokud se týče potenciálu eh, komise společného trhu, tak eh, komise eh, komise to určitým způsobem upravila a z rady to potom vyšlo jinak a mm, bylo to upraveno v tom smyslu, že je nutná jednomyslnost. No a to je ten výsledek. Ovšem tak to nemůže fungovat, protože prostě návrhy předkládá komise, má na to monopol a e, ten návrh, který předloží, se proto e, musí přijmout nebo zamítnout, a nebo se musí jít do spolurozhodování. E, komise zahájila proceduru, tedy správní řízení vůči radě Eh, kde tedy eh, je obvinuje z eh, porušení smluv. Něco podobného se stalo tady také v Radě pro justici a vnitro a předseda Evropského parlamentu k tomu řekl, že je třeba jít o krok dál, že tak to nemůžeme akceptovat a já mohu konstatovat, že ovšem parlament nežaloval. Nicméně parlament může jít k Evropskému soudnímu dvoru a pokud tedy eh, dochází eh, k obcházení eh, zakona, zakonodárných postupů tím, že se kvalifikované, kvalifikované rozhodnutí zavádí bez souhlasu parlamentu. Paní profesorka Kremona? Tak tady zazněly mnoho zajímavých otázek a komentářů. Za projekt té otázce demokratického deficitu a zahraniční politiky, vnější politiky a co s tím v době internetu. My zde vnímáme, že občanská společnost se stále více zapojuje do vyjednávání mezinárodních dohod a to je dynamika, kterou musíme reflektovat a instituce musí najít způsob, jak se s tím vypořádat. Já myslím, že by mohlo pomoci, eh, kdyby se odehrála nějaká formalizace debat o budoucích eh, dohodách, ale možná také o dalších strategických eh, dokumentech, ještě předtím, než bude Eh, dán mandát. Já si myslím, že ono by bylo možné to v parlamentu šíře prodebatovat eh, ještě předtím, než se dohodneme na mandátu. Eh, protože my tady máme co dělat s rozvojem konspiračních teorií ve společnosti a tomu bychom rádi zabránili. Podle mě Eh, by si to vžádalo změnu smluv, ale každopádně je možné eh, jít eh, cestou strategických mm, nějakých strategických předběžných hranic toho, kudy by se měla odhrávat to budoucí jednání. Jako příklad můžeme můžeme eh, uvést TTIP a já si eh, dovedu představit, že by to otevření eh, veřejné diskuse se mohlo odehrát dříve. Pokud se týče třeba otázky terorismu, čili jak umožnit nějaké, nějakou cestu, jak ovlivňovat otázky bezpečnosti a vnitra to je opravdu těžké odpovědět. Eh, my bychom možná hovořili o nějakou o nějaké politice, která by mohla shrnout a propojit instrumenty, jež by Unie měla mít. Ale tady je třeba rozšovat dvě věci. Za prvé tady odlišit, co skutečně patří do justice a vnitra a co skutečně spadá do oblasti obrany a bezpečnosti v tom, s tím zahraničním aspektem. A to není tak jednoduché a ty implikace jsou velmi vážné, zejména pro parlament. Já se domnívám, že tady se prakticky ukazuje, že se v skutku existuje problém. Soudní dvůr se kloní k názoru, že opatření, která se týkají vnitřní bezpečnosti, spadají pod justice a vnitru, ale mezinárodní bezpečnost by měla spadat pod společnou eh, zahraniční a bezpečnostní politiku, ale ono v podstatě eh, v praxi mezi eh, vnitřní a vnější bezpečností se moc rozlišovat nedá a Vidíme to na příkladu přeshraničního terorismu. Já si myslím tedy, že k tomu patří ještě také to, že ehm, máme danou strukturální, strukturálně danou eh, podobu institucí eh, v oblasti zahraniční a v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. A tady by nám pomohlo, kdybychom eh, se pohnuli ke konvergentnějšímu rozhodování, což samozřejmě já vím, že eh, všichni budou skeptičtí a budou říkat, že eh, to nikdy nemůže nastat. Ale konverze rozhodování, tedy konvergence otázky obrané bezpečnostní politiky a otázek justice a vnitra. To prostě spolu souvisí a, a zejména je třeba se podívat na možnosti zapojení parlamentu. Tady panuje určité přesvědčení, takové mytologické, že se s tím nedá nic dělat. Nicméně eh, s vývojem názoru v, u Evropského soudního dvora by tady nějaká možnost byla aniž bychom se vzdali legitimity při přijímaných rozhodnutí. Toto je důležité. Ano, my hovoříme o posílené spolupráci, stále strukturální nebo strukturované spolupráci. A to je samozřejmě eh, možnost, eh, kterou otevírá Lisabonská smlouva, ale nepracuje se s ní. Eh, posílená spolupráce Eh, v oblasti bezpečnosti obrané politiky a eh, dalších politik, tak to se zatím opravdu nevyužívá. Eh, můžeme říci, že bezpečnostní a obraná politika by snad měla být přirozeně otázkou posílené spolupráce v tom smyslu, že Eh, určité mise budou vychovávat pouze některé členské země a ne všechny, tak to je a v tomto smyslu to tady už funguje. Ale další možnosti, nebo jednou z dalších možností, která stojí za zvážení, a o tom může více říct pan kolega Carrera. Eh, v případě nelegální migrace se odehrály zajímavé experimenty, dalo by se tak říci, kdy mezinárodní dohody e, zcela neformální, jako třeba memorandum porozumění, e, tak e, její pomocí byly vybrány určité členské země Evropské unie a mimo unijní země, který se to mělo týkat. A toto by se dalo využívat například v oblasti migrace, boje proti terorismu, a vůbec problematiky azylu a nelegální migrace eh, dalo vstavit už daleko více než dosud. Čili toto určitě je možnost, eh, aby spolupracovaly skupiny zainteresovaných členských zemí se skupinami třetích zemí. Teď ještě poznámka k tomu, co řekla paní Hübnerová a otázka mezí fragmentace Evropy. No tak eh, já samozřejmě eh, nemohu eh, říci, nejsem schopna říci, nakolik jsme schopni se fragmentovat, aniž bychom se úplně rozpadli. Ale zajímavá otázka to je. Řekla bych k tomu, že tím zaváděním různých eh, opt-outů a eh, rozdílů a tak dále eh, se často zanedbává, zanedbávají dopady na zahraniční politiku. A to souvisí například o opt-outu Británie v oblasti J&J a článek 21 Čili eh, to se týká justice a vnitra a eh, co se stane, eh, když máme takovou širší výjimku, například týkající se dohody o přidružení. A tady jsme skutečně naráželi na problémy vnějšího dojmu jednoty Evropské unie, tam, kde je příliš mnoho optautu. Čili eh, nejde jenom o tu vnitřní fragmentaci, ale také to, jak se jeví eh, jak se jeví naše fragmentace na venek. Eh, pak je tady otázka otázka e, hlasování kvalifikovanou většinou, e, zda e, se může uplatňovat více nebo ne. Já nevím. My už máme něco, co se nazývá konstruktivní zdržení se hlasu a ono, já bych řekla, že zejména v té zahraniční politice je eh, daleko významnější, když se podaří dosáhnout eh, jednotného stanoviska, tedy jednomyslnosti v radě spíš než nějakých eh, pouze kvalifikovaných většin. No a to je, by byla zajímavá debata pro jiné oblasti politiky. Paní předsedkyně, ne, ne bohužel tady mm, už nemůžeme to takto rozvíjet z, z časových důvodů. Eh, pan Karena. Eh, k paní profesorce Kramně my se shodujeme nad tím, eh, že je třeba strukturálnější spolupráce mezi vnitřní a vnější politikou a za jakých podmínek by k tomu mělo docházet. A ta nekoherentnost je možná dokonce eh, nezbytná, když se podíváme na otázky právního státu, protože my máme eh, různé struktury, různé politiky na národní úrovni, které jsou prostě nezbytné pro to, aby fungovala právní demokracie. Čili na úrovni Unie bychom měli eh, velice dbát na to, abychom tyto principy nepodkopávali. Můj druhý bod, který se týká práv, a sice jestli všechna práva by měla být identická. Na té otázce začíná záležet v okamžiku, kdy zde máme svobodu pohybu pro občany a kdy tady máme občanství Unie, které začíná fungovat v praxi. Tady je jedním z příkladů Velká Británie, kdy tato země spolupracuje na vynucování kriminálního práva, tam, kde se týká evropského zatýkacího rozkazu, ale už ne v otázce práv podezřelých osob. A to je třeba problematické. A podobně jako v otázce nediskriminace. Jestliže se přestěhujete do jiné členské země, máte právo na rovné zacházení bez ohledu na váš původ či eh, já nevím, etnikum. Eh, takže tady je třeba se podívat eh, na to, eh, jakou fragmentaci si ještě můžeme dovolit. To je otázka občanských práv a tam, kde občanská práva jsou oslabovaná, tak tam by měla být stopka. Ano, děkuji. Teď ještě Pedro Pereira, tedy požádám ho, aby eh, zahájil eh, druhý panel eh, před odchodem, který se uskuteční za 15, tedy mm, než vás na 15 minut opustím. So, <clears throat> let's continue. Good morning to you all. tedy pokračovat. Přeji vám všem dobré ráno, dobré dopoledne. Jak víte, druhý panel se bude týkat aspektů demokracie, odpovědnosti a institucionálního uspořádání Unie. Hosty jsou doktor Antonio Padoa Šipoa z eh, Milánské univerzity a taktéž profesor doktor Christian Halis z Freie Universität v, v Berlíně a konečně pan Andrew Duff, bývalý poslanec Evropského parlamentu a člen výboru pro ústavní záležitosti. Předám tedy i hned slovo našim expertům, jak už jsem řekl. Prvním řečníkem bude pan Padoa Šiopa, který tedy vystudoval eh, práva eh, a následně eh, učil na stejné univerzitě, to znamená na univerzitě v Padově, stal se tu také profesorem a to v, v předmětu dějiny středověkého moderního práva. Působil na univerzitě v Miláně eh, a byl také děkanem právnické fakulty mezi lety 1982 a 1999. Pane Šopa, máte slovo. Děkuji. Já chci poděkovat výboru AFKO Evropského parlamentu za to, že mě pozval a i Mm-hmm. nemohu si odpustit určitou emoci, pokud dovolíte, protože já eh, sleduji život Evropského parlamentu ne od eh, eh, zrodu, ale v podstatě od početí začátku 60. let, kdy ještě tedy neexistoval de facto. A mm, struktura o které jsme slyšeli zde od tří řečníků za výbor AFKO, to je výborná struktura, poněvadž my bychom měli nejprve výjít od těch výzev, respektive problémů, a poté přejít k řešením a samozřejmě uvědomit si, co nám již e, smlouvy umožňují. Teď zhruba řečeno výzvy. Ty jsou alespoň tři. První je, že euro i přes eh, veškerou dost invazivní politiku ECB, tak zatím euro není jisté a je zde vystaveno určitému riziku, což znamená, eh, že případně by tím mohl padnout celý Evropský dům. A mm, druhý, mm, druhá výzva, ne podle významu, ale je to výzva, ne růstu, bych řekl, ale nezaměstnanosti. To je eh, hrozný, hrozný problém. A perspektivy mm, jsou mm, takové, že asi nezaměstnanost ještě na dlouho let zůstane na úrovni 10% a u mladých lidí to může být více než 20%. Ne jenom dnes, ale i do budoucna. Takže toto je na okolnost nejenom sociálně, ale i v rámci Evropské unie, právě jak jsme slyšeli teď. Zde i máme článek 9 smlouvy, který mezi cíle Unie staví plnou zaměstnanost. A za třetí vlastně poprvé, poprvé po 60 letech míru i mír je ohrožen v Evropě a to nejenom kvůli výzvám, problémům na východě a na jihu, tedy ve moří a na Ukrajině konkrétně, ale i kvůli terorismu. Jsou to tři obrovská nebezpečí a proto je třeba si položit otázku, co jsme udělali a co lze ještě udělat. Já nepodceňuji ani význam eh, eh, jaksi eh, disciplíny národních rozpočtů, poněvadž si myslím, že nepřeměřené zadlužování znamená příliš velkou váhu, příliš velké břemeno na bedrech budoucích generací. A proto Eh, ta politika, eh, to znamená, aby eh, ty země, které se nechovají disciplinovaně, tak aby měly rozpočtovou politiku, pokud jde o deficit a zadluženost, tak jak to stanoví Maastricht, tak tato politika vůči těmto státům je správná. Je správná, je nezbytná, ale nestačí. A to tady můžeme říci teď po sedmi letech krize ta nemoc eh, zatím není vyléčena a eh, výzvy, které jsem již zmínil, ať je to problém s eurem, nebo ať je to eh, růst, zaměstnanost, tak to jsou pořád výzvy neřešené. A tudíž je jasné, že něco tady asi chybělo. Junckerův plán určitě ten jde správným směrem a zde chci zdůraznit, že bez, že Junckerův plán by neexistoval, pokud by volby v roce 2014 vlastně poprvé ne ne tedy zavedli eh, eh, eh, to, že vlastně národní státy a Evropský parlament eh, zvýšili svoji demokratičnost a to eh, je třeba zdůraznit. A co tady tedy chybí? Tady chybí spousta věcí, ale určitě pokud jde o e, ekonomiku jako takovou, tak tady chybí ta e, druhá noha E, řízení ekonomiky. Zde my máme tedy, nechybí, nechybí nám, nebo nedostatečnou, zde máme evropskou, evropské řízení ekonomiky, protože nemáme na to stroje a poněvadž rozhodovací mechanismus de facto více méně je mezivládního charakteru. Mimo jiné, Junckerův plán v zásadě apeluje e, na soukromé investory, a soukromí investoři nejsou e, samozřejmě e, charitativní organizace, to znamená, budou investovat tam, kde e, to bude rentabilní. A máme zde celou řadu veřejných statků, které jsou důležité pro občany a ty lze uh, uh, uspokojit pouze díky veřejným investicím, ať třeba jde o ochrana území, ať jde o kulturní dědictví, ať jde o určité oblasti základního výzkumu eh, nebo alternativní eh, zdroje energii. Takže zde je třeba, abychom do toho vložili veřejné prostředky, evropské prostředky, aby se to také řídilo z evropské úrovni. úrovně. úrovně. Eh, koordinovat neznamená řídit. To jsou dvě různé věci. Takže to je třeba posílit tedy to řízení. A pokud jde o obranu, obrana, jak jsem řekl, jak se bylo řečeno, tři čtvrtiny veřejného míní, míní jsou pro a to by nestálo moc peněz evropské občany, takže zde není důvod nevytvořit evropskou obranu. Samozřejmě v těch státech, které si tak přejí. To nelze nikomu ukládat jako povinnost a co lze udělat v rámci stávajících smluv. Dnes jsme toho již hodně slyšeli, takže budu velice rychlý a jenom bych řekl, že pokud jde o obranu, pokud jde o strukturovanou spolupráci, zde to je velice silný, potenciálně silný e, nástroj. Pokud jde o ekonomiku, posílená spolupráce a e, ta, se, ta posílená spolupráce zatím se nevyužívá na plný potenciál. To má obrovský potenciál, i včetně role Evropského parlamentu, poněvadž s článkem 333, který zde byl také zmíněn, tak lze rozhodovat jednomyslně mezi těmi zeměmi, které se rozhodly jít do posílené spolupráce a i lze přijímat eh, zákonné akty eh, no, běžným způsobem. To znamená, do toho může vstupovat Evropský parlament. A o tom řeknu jak, protože samozřejmě tady je problém, který je velice citlivý poněvadž jde o posílenou spolupráci, tudíž něco, co se týká pouze několika států a ne všech pak. A, takže vzhledem k tomu, co bylo řečeno, já dnes dopoledne jsme slyšeli, že tady je obrovský prostor a určitě toto nestačí. Je třeba i zreformovat smlouvy a tady vedle mě máme evropského poslance, bývalého poslance, kterého velice ctím, to je Andrew Duff, který v minulém funkčním období eh, eh, eh, byl tedy jedním z těch, kteří pracovali na nové smlouvě, i když to je dokument, který často byl kritizován, ale v Eh, to je nejdůležitější, eh, k čemu do, došlo od návrhu Spinelliho v roce 1984 či od konventu v roce 2002. Dnes bychom měli se zaměřit, a Frohoštat to také řekl, měli bychom se zaměřit na několik bodů a poté se uvidí. Samozřejmě teď jde o to, o jaké body by mělo jít. Já zde bych z, e, zmínil čtyři. Za prvé, je třeba mít evropské řízení, to znamená dát komisi více pravomocí, protože účely jsou dva. Efektivita a demokracie. Efektivita. K té dojde dvěma způsoby. Tím, že Evropská unie bude mít řídící pravomoci, to znamená posílí se jinými slovy role komise, a potom, že jak si eh, i zde e, se vyřeší ten problém s většinou. Já myslím, že tady není logický důvod, možná historický důvod, ale e, ten majoritní princip, většinový princip je zásadní vždycky, když se rozhoduje o společných věcech. Samozřejmě, tady hovoříme o pravomocech Evropské unie. Ale když jde o mm, výlučné pravomoce či sdílené pravomoce, tak eh, eh, za posledních dva půl tisíce let eh, tak lidstvo našlo pouze dva systémy. První je tedy v podstatě takové losování, výběr tedy jen tak nahodile a potom mm, počítat, počítat tedy hlasy. A mm, v roce tisíc 590, tak eh, zde církev rozhodla, že pro volbu papeže stačí dvě třetiny hlasů kardinálu a eh, v podstatě i eh, tam to stačilo a já nechápu, proč tedy zde pro ty pozemní záležitosti Evropské unie jsme více tedy nároční než svatý duch, takže já to nevidím, tady logiku nevidím. A mm, alternativy byla nerozhodovat. Nerozhodovat to znamená v některých oblastech nerozhodovat. A takže zde ale ukazuje to, že zatím ty rozhodovací e, e, procesy nestačí a prostě když někdo nesouhlasí, tak hlasuje proti a všechno se zablokuje. A druhý bod je, jsou evropské daně, evropská fiskalita. Zatím to není ve smlouvách a samozřejmě zde Eh, do toho by měl vstupovat Evropský parlament svým hlasem. A třetí bod je spojený s tím druhým, a to je, že Evropský parlament by měl vždycky, vždycky mít eh, eh, právo legislativního spolurozhodování. Neměla by existovat žádná evropská norma, kde by Evropský parlament nebyl zákrodárným orgánem. To by nebylo legitimní pak taková norma. A čtvrtý bod, to je hypotéza dvojí institucionální architektury, protože tady nemůžeme eh, tvrdit nebo předpokládat, že kdo nechce, tak se nezapojí. No, třeba Velká Británie tady. Velká Británie je svobodná v tomto a eh, to znamená, eh, je izolovaná od kontinentu, ale to ale e, nemůže bránit potom těm ostatním, aby postupovali vpřed, pokud si tak přejí. A dále, jak to dělat? Ono to není tak těžké mm, zachovat jednotný trh, single market, mm, který sám o sobě e, tedy má své problémy a nelze všechno vyřešit tím, že někdo bude mít opting out. A potom ten nejvíce citlivý eh, institucionální problém je Evropský parlament. Já myslím, že bylo destruktivní a nebezpečné vytvořit eh, třetí komoru. Někdo to řekl. Někteří to chtěli, aby zde byla další komora. Ne. Zástupci evropských občanů, to již jsme slyšeli tady, to je pouze Evropský parlament. Pouze ten je zastupuje. A eh, druhá ruka, to jsou rady rady, ale rady rozhodují většinou. Vždycky většinou by měly rozhodovat. Měly by rozhodovat vždycky většinou. Takže já myslím, že to stačí pro to, abychom institucionálně měli eh, eh, vše v pořádku. A jak k tomu dospět? Zde máme článek 48. Připomínám, že Spojené státy, kdyby měli čtyři, článek 48, tak by nikdy nevznikly. Eh, stačilo by potom to by nebylo možné. A potom jde o to, že aplikace těchto principů to není nic nového, poněvadž zde se posvěcují principy solidarity, subsidiarity, eh, demokratičnosti. To jsou ústavní principy, ty jsou zakotveny ve smlouvě a i eh, právně by měly mít přednost před ostatními principy. A závěrem bych řekl, že statistiky, které zde citoval Frohstadt, podle mě to je základem všeho. Je, zde existuje široký konsensus. A i dnes, i přes všechny ty problémy, chyby, Eh, kterých se v těchto letech Unie eh, dopustila, jsou to závažné chyby, tak eh, zde občané jsou pro evropskou perspektivu a vidíte, že asi evropští občané to chápou lépe než jejich političtí představitelé. Takže stačí toto jenom realizovat. A já si myslím, že zde je třeba, aby existovala dohoda mezi vládami, ale nejenom vládami Německa a Francie. Ne, Německo vždycky byly, bylo koherentně federativního eh, přístupu a mm, Francie často ta hodně věcí brzdila a podle, aspoň to je můj soukromý názor, německá vláda by měla položit na stůl, na stůl návrh skutečné Evropské federace a Německo eh, ví, o co, o co jde a potom Francie by nemohla říci ne, podle mě. A já si myslím, to by se mělo týkat jak ekonomického řízení, tak i eh, bezpečnosti, obrany a tam potom evropští občané by žili ve větší mm, jistotě, mm, si mm, a, mm, takže cesta je otevřená a je třeba to říci. A, mm, protože to i v podstatě reaguje na požadavky lidí. A já si myslím, že Evropská federace by neměla být odsunuta na příští generace. Ne, to by mělo již e, se řešit v rámci této generace a protože za, my stavíme katedrálu, ale zatím tam není ta kopula. A když tam ta kopule, ta střeha nebude, eh, tak eh, by ta katedrála mohla padnout. Eh, takže zde Evropská unie nikdy nebyla tak blízko úspěchu, ani nikdy nebyla tak blízko svému konci. Thank you very much, Děkuji, pane doktore Čupo. Bylo nám velkou ctí, že jsme si mohli vyslechnout váš proslov. Určitě k němu budeme mít dotazy. Nyní bych rád přivítal druhého řečníka. Je to profesor doktor Kalís ze Svobodné univerzity v Berlíně. Máte slovo, pane profesore. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Je mi ctí, že eh, s vámi mohu diskutovat Nejprve mi dovolte, abych řekl několik slov k pozadí mé prezentace. Já jsem začal studovat 1984 a v té době eh, se tedy eh, řešily za základní principy Evropského parlamentu. Eh, následně tedy byla řešena Maastrichtská smlouva, vycházela z konceptu integrace a z myšlenky toho, eh, že tedy automaticky se státy združí do politické unie a bylo to tedy založeno na zásadě Albert Einsteina integrace na základě práva, eh, právní společenství, tak abychom tedy spojili různé právní kultury. Ve srovnání s touto dobou eh, se evropská integrace změnila. Evropská eh, unie je nyní početnější, máme 28 členských států, to znamená, že Evropská unie je heterogenní a také je ta integrace hlubší. Týká se také citlivých oblastí politiky, které tedy ehm, zaznamenáváme eh, právě nyní v období krize s ohledem na měnovou unii. To znamená, že celé je to ehm, mnohem více političtější. Čelíme před novými úkoly spjatými s integrací a dezintegrací zároveň. To znamená, že je to z části úplně nová situace. A je potřeba, abychom diferencovali, musíme to přiznat, eh, musíme být také pružní a kromě toho je potřeba ta eh, posílená spolupráce. Ale jaký je problém s posílenou spoluprácí? Musíme si uvědomit, že posílená spolupráce je omezena kompetence dané smlouvou. To znamená, že někdy byť se nám to nelíbí, někdy budeme muset eh, přijmout mezivládní dohody, pokud nebudou všechny členské státy spolupracovat, tak abychom zajistili přežití Evropské unie. A kromě toho také čelíme novým otázkám spjatým s legitimizací evropské integrace. Musíme demokracii chápat nově ve srovnání s dobou 19, kolem roku 1984 s dobou kolem Maastrichtské smlouvy. Ve, v, článce, v článku 9 smlouvy je zakotvena zásada, která je velmi důležitá. Musíme integrovat národní parlamenty do procesu integrace. A to také jasně vysvětluje článek 10 odstavec 2. Jsou to koncepty smluv, které musíme přijmout. To znamená, že e, se tady může vyvinout víceúrovňová demokracie, víceúrovňový e, parlamentarismus. Můžeme o tom diskutovat, ale já si myslím, že to zkrátka musíme e, přijmout. Institucionální uspořádání evropských institucí, já se tady nyní podívám na ten svůj uh, proslov, který možná máte. Uh, nemohl tedy fungovat eh, efektivně. Jsou tu tři důležité věci. Bankovní krize, krize spjatá se státním dluhem a také krize spjatá s konkurenceschopností. A to také vedlo ke krizi evropské demokracie. Všechny, eh, tři všechny tři krize se navzájem podmiňují a eh, tato krize stále ještě neskončila. Všichni jsme Eh, se tedy eh, nějak nechali konejšit kvantitativním uvolňováním Evropské centrální banky, nicméně si myslím, že bychom měli být připraveni na další krizi a měli bychom tedy v této souvislosti podniknout zásadní reformy, měli bychom tedy eh, využít této časově omezené příležitosti. A nyní se tedy dostávám na stránku číslo 3 potřeba závazné cestovní mapy. Dámy a pánové, pokud tedy chceme uh, současnou krizi vyřešit uh, uh, udržitelným způsobem a pokud chceme do budoucna krizím zabránit, tak integrace eurozóny se musí prohloubit krok po kroku a to i za Lisabonskou smlouvu. Pokud se podíváme na tři stávající prvky krize, tak zjistíme, že e, potřebujeme tedy prohloubenou politickou unie. E, Zpráva pěti prezidentů tedy žádá cestovní mapu, která by ve tří třech závazných eh, krocích vezla k, vedla k měnové unii. Měli bychom o ní tedy eh, rozhodnout tento, v tomto roce a měla by také obsahovat závazný harmonogram až eh, do roku 2022. Je to tedy dlouhodobá perspektiva, která by měla obsahovat kroky, které budou v rámci smlouvy a které půjdou i nad rámec smlouvy, ale které jsou nevyhnutelné. Zároveň se tedy musíme řídit principem demokracie, právním státem, principem subsidiarity, ale také principem solidarity. V rámci měnové unie a v rámci, musíme tedy respektovat princip stability. Kromě kryhových mechanismů, jako je ESM, bankovní unie, jeden záchranný fond a tak dále je třeba provést nezbytnou reformu monetární a fiskální unie v tom smyslu, že budou přestrukturovány národní rozpočtové a hospodářské politiky. Pro Evropskou unii to pak znamená, že národní kompetence sice zůstanou, ale budou, musou, budou muset být lépe provázány se závaznými evropskými pokyny a také musí existovat uh, Efektivnější monitorování jejich dodržování. Začátkem takové reformy může být evropský semestr, ale ani tedy ta fiskální smlouva, ani sekundární legislativa nenabízí možnost právně závazných intervencí do národních rozpočtů. Evropské intervence do náro... no, národního rozpočtu by měly být možné, to je třeba zavést, protože je tedy třeba respektovat princip, doposovat bylo třeba respektovat princip subsidiarity a proporcionality a dohodnout se s národními parlamenty. Mělo by však být možné podporovat členské státy při implementaci strukturálních reform v rámci evropského semestru, a to na základě bilaterálních dohod mezi komisí a členským státem. Tato podpora může mít různou formu administrativní, finanční, ve vztahu ke konkrétnímu projek- reformnímu projektu. Evropská, tedy podle mého názoru Lisabonská smlouva už teď nabízí možnost takovéto rozpočtové intervence. Například, dokud členský stát dodržuje závazek své závazky eh, jsou možné pouze právně nezávazná doporučení. Pokud členský stát ovšem poruší kritéria paktu stability a růstu, mělo by mít možné přijít s abstraktními, ale právně závaznými požadavky v tom smyslu, kolik je třeba uspořit, ale eh, státu pořád tedy eh, zůstává právomoc rozhodovat v konkrétních věcech. A pokud jde tedy o finanční pomoc z fondu ESM, ta musí být jasně právně podložena v konkrétních případech. To znamená, že členský stát, který dostává prostředky z ESM, vlastně už stejně přišel o svoji rozpočtovou autonomii, protože eh, o tom, zdali dostane prostředky, rozhoduje eh, Evropská centrální banka podle kritérií fungování ESM. Ale pak tedy ten Národní parlament musí hlasovat o tom, zdali s podmínkami poskytnutí pomoci bude souhlasit. Národní rozpočtové zodpovědnosti v rámci fiskální unie a v rámci evropské solidarity bychom měli postupovat ruku v ruce. V článku 2 je už zmiňován, a, zmiňována existence a sociálně, společensky ohleduplné tržní ekonomiky a to je důležité prosazovat na úrovni členských států. První kroky v rámci Lisabonské smlouvy mohou být směrnice o mobilitě zaměstnanců, což lze tedy porovnat s úspěchem směrnice o poskytování služeb. I když tedy smlouva nabízí eh, ve konkrétním článku právo, právo zaměstnancům volně se stěhovat. Často dochází k tomu, že ty konkrétní překážky, které tomu kladou jednotlivé členské státy, musí být odstraněny judikátem Evropského soudního dvora. Proto by bylo dobré přijít s jedním pravidlem vzájemného uznávání a takováhle obecná směrnice o mobilitě pracovníků by dále pomohla takové překážky odstranit. Navíc strukturální fondy Evropské unie by mohly být reformovány tak, aby podpořili strukturální reformy trhu práce. Potenciálním způsob, jak utlumit eh, nežádoucí hospodářské šoky, eh, Takovým nástrojem by mohl být potenciální pojistný fond v případě hospodářského poklesu. Například bychom mohli mít společný systém pojištění v případě nezaměstnanosti a všechny členské státy, které, by, které si organizují svůj trh práce požad, v souladu s požadavky Evropského semestru a monetární a fiskální unie, by pak měly nárok na příspěvky z tohoto pojištění, z tohoto fondu. A když vidíme, jak reagovali na krizi v eurozóně finanční trhy, je důležité přijít s nástroji, které eh, budou schopny ubránit eh, trhy členských států i v případě nejhoršího možného vývoje. Myslím, že takovým nástrojem by mohl být Evropský monetární fond, který by byl vybaven těmi právy, o kterým se tedy právě hovořil, tedy včetně práva intervenovat v národních rozpočtech. Navíc tento Evropský monetární fond by mohl tedy iniciovat úpadkové řízení v případě konkrétního členského státu. Měl by tedy existovat institucionálně možnost odejmout suverenitu v takovém případě. Hospodářská, tedy zpráva hospodářských záležitostí by neměla být na úrovni mezivládní, tedy dohadována na úrovni Rady ECOFIN, ale měla by být součástí pravomocí komise tak, aby tedy přísluš... Eh, o tom rozhodoval předseda komise a eh, příslušní komisaři pro jednotný trh, pro obchod, finanční stabilitu a tak dále. Hospodářská zpráva by také měla mít možnost dojednávat obchodní dohody a bilaterální dohody s členskými státy, které provádí strukturální reformy. Měla by mít možnost rozhodnout o ukončení činnosti některých bank a spolu s tím Evropským monetárním fondem by měla k dispozici hned několik různě striktních nástrojů intervence do státního rozpočtu je také třeba získávat prostředky do růstového fondu, který potom financuje jednotlivé strukturální reformy, například tedy, ty příspě- tedy ten příjem by mohl být ve formě nějakého členského poplatku, který by se odvíjel z určitého procenta hrubého domácího produktu. Všechno tohle ovšem musí být předmětem přeskumu z řad Evropského parlamentu. Například by tedy příslušný dozorový orgán mohl být obsazen i europoslanci. To je jedna možnost a je to možnost, o které jsme už hovořili, ale ve chvíli, kdy je schvalována rámcová legislativa o věcech, které jsou velice ožahavé, ať už jde o naše rozpočtové, fiskální nebo společenské politiky, možná by bylo dobré založit tedy třetí komoru, ve které by zasedali národní poslanci, poslanci národních parlamentů. A tato třetí komora, kromě Rady a Evropského parlamentu, by měla kompetence jenom v oblasti těchto takzvaných ožahavých politik. A podle mého názoru je to jediný způsob, jak přesvědčit členské státy a jejich národní parlamenty o tom, že je třeba provést reformu smluv, v oblasti těch, jak už jsem řekl, ožehavých politik. Fiskální politika, společen, politiky společenským přesahem. Tam, kde Evropská rada ne A tady je důležité rozlišovat mezi aký komunitár, která reformy nepotřebuje. Další možností kterou je možné ošetřit už na základě stávající Lisabonské smlouvy, je právo veta národních parlamentů v případě těchto ožehavých politik, tak, aby jedno národní veto neochromilo celý evropský rozhodovací proces na nekonečnou dobu. Evropské instituce musí vzít v úvahu a zohlednit stanovisko Národního parlamentu, pokud se podaří najít nějaký ale pokud se nepodaří najít kompromis, dejme tomu po šesti měsících, by existovaly dvě možnosti, buď to tedy minimum, eh, minimálně jedna třetina dalších národních parlamentů podporuje tento návrh, pokud ne, tak tedy je stažen a pokud ale ano, tak můží, mohou evropské instituce dále pokračovat v procesu rozhodování. Ale v takovém případě by je třeba, aby rada rozhodla jednohlasně. Takže dámy a pánové, eh, řádné fungování měnové unie se, opír, se opírá o harmonizaci skutečných hospodářských, fiskálních, společenských politik a vyžádá se také nezbytné institucionální změny a reformu smluv. Pokud se členské státy nedohodnou, například tedy taková fiskální dohoda by mohla být tedy jaksi začátkem té dvourychlostní Evropy, kdy některé členské státy by měly možnost postupovat rychleji a jiné by tedy měly na uvážení, kdy se přidají. Děkuji velice panu Kaliesovi za celou řadu konkrétních návrhů a v celé řadě tedy velice zajímavých podnětů. Otázka založení třetí komory je tedy opravdu velmi ožehavá a jistě se znovu objeví na pořadu jednání. A nyní poslední řečník, pan Andrew Duff, kterého určitě nemusím představovat, protože je to tedy bývalý člen našeho výboru. A my vám děkujeme za to, že jste přišel. Paní předsedkyně, jsem velmi rád, že jsem zpátky mezi vámi. Vzpomínám si, že je to přesně 12 měsíců od voleb do Evropského parlamentu, v níž jsem neuspěl, ale já bych eh, teď řekl, že už máte jen čtyři roky a čas běží. A mě trápí komparativní absence signálů ze strany eh, parlamentu, eh, že by se snad chtěl pustit eh, s dostatečnou energií, která by odpovídala rozměru problému vládnutí, jež zde máme. Já tedy doufám, že výbor AFKO bude neustále na stráži privilegií a role parlamentu Evropské unie. Zeměna pokud se týče těch šesti ústavních pravomocí, které vám dává současná smlouva, neboť jsou důležité a je možná dobré se na chvíli nad nimi zamyslet. A pak je to tady bod číslo 14.2 smlouvy, které, který se týká přerozdělení počtu křesel mezi jednotlivými státy. A já doufám, že tom budete pokračovat a že dospějete k nějakému vzorci, který bude eh, spravedlivý a transparentní. Ale potom ještě eh, článek 3, eh, kde mimo jiné se očekává předložení návrhů na jednotné, jednotný postup voleb, včetně pan evropských křesel, na něž eh, budou voleni v určitém počtu poslanci na eh, nadnárodních kandidátkách, což je tedy další krok po těch eh, tzv. špicen kandidátech, Eh, kteří se objevili v roce 2014 a je to v podstatě logické završení tohoto procesu. A třetí část to je článek 48 a eh, pan kolega Skiopa už o tom hovořil. Hovořil o mimořádné povaze tohoto článku. Eh, v odstavci prvním článku 48.3 eh, je právo parlamentu vyjádřit se negativně k eh, nové vizi smlouvy. A my jsme se takto už vyjádřili vzhledem k protokolu, který by měl být přidojen, připojen k protokolu 30 charty. Otázka je, že zda eh, by tady měla být možnost návrhu eh, na změnu smlouvy ze strany eh, rady, a e, pokud to nastane, tak e, nebojíme se dát e, stanovisko negativní. A podobně v článku 48.6 je opět možno vyjádřit se negativně k zahájení zjednodušeného procesu na změnu článku 48.3 smlouvy. A to je důležité zejména v situaci, kdyby některá čínská země se snažila otupit nebo změnit praktické legislativní vyjádření principu svobodného pohybu občanů. Za páté, 48.3 druhý odstavec eh, vám umožňuje trvat na svolání konventu, který projedná změnu smluv. V určitých souvislostech eh, by to mohla být věc, která se špatně vysvětluje, bude nepopulární a zde je tedy bohužel třeba otevřít eh, do jisté míry pandořinu skřínku a připravit se na to, jako parlament, že bude třeba zvážit, jak byste chtěli vystupovat v rámci takovéto konventu, jaká by měla být velikost delegace parlamentu, jak jaký mandát by tato delegace měla mít, respektive tak, aby to odpovídalo požadavkům konventu a také otázky pracovních postupů. To vše by si vyžádalo, aby eh, to měl parlament předem zvážené, předem rozmyšlené dříve, než se rozhodne vyvolat konvent. A samozřejmě eh, v poslední, ne, neposlední řadě je, otáz, eh, je to eh, článek 48.2, což je silná pravomoc a sice je to možnost předložit návrh na změnu smluv. A já bych řekl, že právě toto stojí za to Ferhovstatovou zprávou, která by měla být předložena někdy na podzim. Já tedy doufám, že v kontextu možného odchodu Velké Británie v rámci úsilí změn podmínek členství Británie v EU eh, by měl Evropský parlament mimořádně kriticky prověřit eh, takový pokus o eh, protokol, eh, který by potenciálně mohl měnit další úpravy smluv. Ale také je třeba se velmi kriticky zaměřit na dohodu která by snad vznikla mimo unijní legislativu, tak eh, aby došlo k usmíření eh, pacifikaci britské vlády. A prosím, eh, pamatujte také, že podle článku 267 máte možnost se obrátit na Evropský soudní dvůr za kontroverzních okolností, jako jsou tyto. Domnívám se nicméně, že navzdory eh, velmi eh, zajímavých a eh, dobře promyšlených myšlenek, co by se dalo provádět již v rámci této smlouvy, neměli bychom zapomínat, že poměrně brzy budeme muset eh, absolvovat eh, skutečnou, skutečný přeskum smluv. A já si myslím, že náš eh, ústavní rámec by měl být daleko méně prohibitivní než současný rámec. Když se podíváme na ty články, já nevím, dvě, tři, čtyři, tak ty, eh, tak eh, to jsou velice zajímavé články o tom, eh, co by se všechno dělo, dalo udělat z EU, ale všechny ostatní články jsou omezující, tedy stanovují, co se nesmí, co nejde a kladou překážky do cesty vzniku eh, efektivnější eh, vlády nebo vlády Evropské unie. Čili zásadním imperativem toho příštího kola revize smluv bude změnit smlouvy tak, aby byly permisivnější a méně prohibitivní. A konečně máme tady úsilí o mm, nalezení formy vlády. A já tedy respektuji tady předchozí názory mm, i federalistické, tak já myslím, že toto musí zahrnovat posílenou komisi s větší exekutivní pravomocí, tak aby skutečně mohla využívat ty pravomoci, co jsme jí dali, což dnes má. Tady eh, komise, hm, eh, my si nemůžeme stěžovat tady na to, jak je komise slabá, na druhé straně eh, čemu všemu musí vyhovět. to, když si vezmete třeba eh, možnosti stanovit kvóty na eh, rybolov nebo eh, ceny farmářských produktů, to komise nemůže a je absurdní, že pořád je to v rukou rady. Je tady také otázky sebevědomí komise, které jí dlouho chybělo ti špicen kandidáti, to sice trošku pomohlo, ale jsou pouze prvním krokem. Myslím si, že se všemi těmi zkušenostmi, které jsme dosud udělali, je celkem naivní očekávat, že rada by používala hlasování kvalifikovanou většinou eh, transparentně a demokraticky, nebo že eh, bude dobrovolně respektovat ducha Lisabonu a přerozdělení pravomocí. Toto je eh, vlastně otázka tohoto přechodu, tohoto můstku, který je zakomponován do smluv ale eh, ono k tomu nedojde, pokud nebudeme mít komisi, která má plnou pravomoc eh, vládnout eh, tedy ekonomicky, to znamená také mít ministerstvo financí a mít také prostředky, které by toto ministerstvo Eh, spravovalo. A tady je třeba skutečně plně rozvinout fiskální federalismus. Je nutná eh, reforma komise. Ta komise eh, by měla mít méně členů, to by samozřejmě mohlo být docela populární, ale zároveň eh, se komise eh, tím pádem přestane chovat, chovat eh, jako různé takové orgány koreperu. Já myslím, že o to jsou tady jiná, jiné orgány. Čili pokud máme mít komisi, pak je třeba také posílit pravomoce centrální banky, tak aby opět plně eh, využívala pravomocí eh, podle smluv, to znamená, že by se chovala skutečně jako eh, rezervní federální banka, včetně věřitele poslední instance. Také je třeba se podívat znovu na sekundární legislativu, kterou vyvolala krize, jako je eh, dvojbalíček, šestý balíček a fiskální kompakt, což eh, bylo všechno dohodnuto mimo rámec evropské legislativy a což se samozřejmě také zanedbává. Prostě to jsou věci, které musí být kodifikovány v primárním právu, ne sekundárním, jako je třeba eh, postup kvalifikované většiny, eh, tedy hlasování kvalifikovanou většinou, kterou je třeba zvrátit a eh, další eh, různé dopady a směry vytýčené touto legislativou. Já tedy také doufám, že nás to přiměje k tomu, abychom přehodnotili současnou současné trojí, současnou trojí eh, kategorizaci kompetencí, eh, která je docela nešikovná podle současné smlouvy. Eh, čili eh, máme tady sdělenou kompetenci, kterou bychom ovšem neměli příliš omezovat pravomoci členských zemí v oblastech, které jsou dány evropskou legislativou. když eh, už eh, budeme reformovat Evropskou komisi, je eh, třeba se zaměřit také na vztahy s radou. To nefunguje. To je takové dvojí vedení, dvouhlavé vedení, je to komplikace a jediný člověk, kterému to opravdu vyhovuje, je pan Putin. A z hlediska demokratické odpovědnosti uvnitř EU, eh, je to naprostý nesmysl. A možná, když už jsem zde pozván, by bylo dobré, by si dovolil navrhnout, kdyby Rada ministrů, tedy Evropská rada, měla na starosti tedy rady ministrů měly eh, možnost ovlivňovat směr, eh, kterým bude rozhodovat eh, rada, velká rada a zcela bych zrušil ta, tu rotaci předsednictví v radě, která prostě nefunguje. Asi bychom řekli, děkuji za odvedenou práci, ale je třeba jít dál. Jinak pokud se týče charty, tedy eh, listiny základních práv, tak my jsme tady absolvovali eh, zajímavou diskusi o tom, jak základní práva jsou ohrožena současnou fragmentací EU. A já bych eh, to také zapsal přímo do statutu, přímo do textu smlouvy řádně. A ty, ta horizontální ustanovení bych eh, změnil, aby ta charta měla prostor k dýchání. A samozřejmě je třeba také vyjasnit eh, vztahy mezi Lucemburským soudním dvorem a Štrasburským soudem. To eh, asi samozřejmě všechno vžádá změnu smluv. Také to, že by se Evropský soudní dvůr eh, stal federálním soudním orgánem, tak to, eh, to bychom se neměli bát, to mě nápad podpořit. Eh, vím, že národní parlamenty budou za to bojovat, ale já bych zrušil protokol dvě smlouvy kde se hovoří o subsidiaritě a mechanismu včasného varování, který tam nefunguje. De facto my jsme to tam dali pouze tehdy, aby, abychom uspokojili národní parlamenty. Jak my všichni víme, že to nefunguje a nikdy to fungovat nebude. A to souvisí se subsidiaritou. A také má nám eh, chybí jednotné, eh, jednotný pohled na to, čím vlastně jsou parlamenty. Je to v, v různých členských zemích různé a já obecně bych ty postupy liberalizoval. Já bych řekl, že je vítáno, pokud se budou kdykoliv to budou považovat za vhodné vyjadřovat eh, ke každé části legislativního a politického procesu, a možná by stálo za to, abychom mm, trošku vyšetřili, vyzkoušeli takovou tu vertikální osu demokracie, která, eh, to jsou politické strany, eh, které tedy do jisté míry by také měly fungovat. No a eh, také bychom se měli chopit šance zmodernizovat společné politiky, jako třeba politika nebo zemědělská politika fungují, ale pak tady máme ještě energetickou politiku, imigrační politiku a tam se vyžaduje transfer suverenity z členských zemí na EU, pokud to chceme brát vážně, pokud chceme vážně formulovat společnou politiku, která bude v zájmu všech členských zemí a občanů. A ještě možná závěrečná myšlenka, ano, já jsem tady hovořil o Brexitu. Eh, ty eh, možnosti, jak udržet Británii v Unii, která eh, se pořád snažila, vždycky snažila držet jaksi mimo a stranou. Tak možná bychom teda je měli v podstatě na nějakou dobu kde si zaparkovat eh, a to takovým způsobem, aby se vzbudil naopak eh, zájem mezi Brity, aby se vrátili eh, zpátky do Unie, kam de facto patří. Děkuji vám. Uh, Kolegové, děkuji. Než budeme pokračovat s diskuzí, mám tady čtyři řečníky na seznamu, kteří chtějí slovo a já jako předsedkyně bych chtěla využít eh, zde eh, mm, to, že jste a mm, mm, jí po, o něco požádat. Já jsem v půl druhé měla být na koordinační skupině Eh, šlo, eh, jde o cestu Avko do eh, Washingtonu, takže ale protože žádný místo předseda zde není, aby mě nahradil, tak bych chtěla požádat eh, George Chaplina, který je autorem té myšlenky, aby výbor AFCO jel do Washingtonu, tak aby mě nahradil na schůzi zvláštní koordinační skupiny, která plánuje naši cestu do Washingtonu. Potřebuji vaši do, eh, schodu, dohodu tady, souhlas, nikdo není proti, aby mě nahradil, nikdo není proti, dobře. Takže, dobře. A nyní zpátky eh, k programu Guy Verhofstadt je členem konference předsedu, takže jako člen Afko. bude řádně hájit. Dobře, a nyní naše diskuze. Máme čtyři řečníky a začala bych předsedou výboru regionu, panem Markulou. Máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. E, e, na začátku bych chtěl říci, že my jako výbor regionu podporujeme rozhodnutí, rozhodnutí parlamentu připravit zprávy z vlastní iniciativy a vítáme i žádost výboru EFKO konsultovat náš výbor eh, mm, my i oficiálně přispějeme tím, že vydáme zvláštní usnesení na plenárce v červenci přijmeme zvláštní usnesení. Dále, pro eh, eh, regionální orgány v Evropě je důležité, protože my v podstatě implementujeme dvě třetiny evropské legislativy, tak pro nás Lisabonská smlouva je důležitým východiskem, eh, které, důležitým základem, který změnil evropský přístup, to znamená eh, více přejít od vertikálního systému k, eh, k tomu inkluzivnímu multi-level governance, jak se to nazývá. Dále jsme samozřejmě pro plnohodnotnou implementaci principu subsidiarity a i Lisabonská smlouva jasně definuje princip subsidiarity článek 5, který jasně stanovuje, že tři úrovně národní, ale i tedy lokální a regionální se tam zmiňuje. Dále inkluzivní vize rámce evropské politiky. To umožnilo našemu výboru regionu, aby posílil spolupráci s Evropskou komisí v mm, přípravě, v rámci příprav e, legislativních aktů, abychom i potom, a potom jsme i díky tomu mohli posílit spolupráci s parlamentem v, v etapě přijímání legislativy. Těšíme se na další vývoj tohoto a e, je třeba vzít do úvahy toto. Za prvé je třeba zlepšit eh, evropské instituce. Víme, že to je všechno v procesu vývoje a náš výbor chce mm, přispět do eh, lepšího plánování legislativy, to znamená již v té fázi předběžné přípravy legislativních návrhů a e, samozřejmě včetně hodnocení dopadu na daná území. Potom chceme i posílit možnost lepší kontroly na úrovni regionální, lokální, tak aby ta transpozice e, potom proběhla řádně. Druhá část toho zlepšení může být, že náš výbor by byl pozorovatelem v radě, měl by možnost se vyjadřovat, e, samozřejmě v rámci politik, které spadají do Eh, kompetence výboru regionu. A nakonec eh, měli bychom se jako eh, pozorovatele zapojovat i do trialogu, do vyjednávání v rámci trialogu, tedy samozřejmě v, v těch oblastech, kde, mm, které, kde je kompetentní náš výbor, kde by se měl vyjadřovat a také i chceme se zapojit do institucionální dohody o better lawmaking. Dále evropské politiky musí brát do úvahy teritoriální dimenzi. To je pro nás podstatné. To znamená, koordinace hospodářských politik v rámci semestru by měla být efektivnější, proto tam musí se zapojovat více regionální a lokální úřady eh, spolu s komisí, Evropským parlamentem, národními parlamenty. Například měli bychom, se, eh, měli bychom více vstupovat do toho Evropského národního parlamentního týdnu dále měli bychom více se vyjadřovat k otázkám teritoriální soudržnosti, protože to je naše prioritní oblast. Navrhujeme zde tři zlepšení v této věci. Za prvé vytvořit konkrétní radu, formaci, která se bude zabývat politikou soudržnosti a potom vytvořit nástroje týkající se investic do evropské infrastruktury. Za druhé, Náš výbor by měl být uznaným pozorovatelem s právem se vyjadřovat na zasedání rady, eh, pokud se bude jednat o politiku soudržnosti v oblastech, které se týkají investice do politiky. Dále výbor by měl mít právo eh, používat eh, postup souhlasu s legislativními návrhy, které se týkají hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti, což samozřejmě by znamenalo změnu smlouvy. A potom poslední část ta se týká v případě, že bude třeba změnit smlouvu. Co to pro nás znamená? Tato možná změna smlouvy musí vycházet z jasného hodnocení, ze silné politické vůle, a tak, jak to bylo i u předchozích konventů, tak náš výbor eh, se hodlá zapojit do jakýchkoliv diskuzí o budoucnosti smlouvy. Jsme i ochotní posílit legitimitu EU, to eh, by znamenalo i zapojit do těchto úvah eh, širší okruh eh, regionálních, lokálních politiků nad rámec těch 700 našich, našich členů. A nakonec eh, chceme i zintenzivnit dialog s občany prostřednictvím společného procesu decentralizované komunikace s Evropským parlamentem a komisí toho lze dosáhnout i prostřednictvím změny smlouvy, a kde e, i e, náš výbor teď hodně zvažuje možné institucionální změny. Někteří členové říkají, že mě bychom měli e, i se více zapojovat jako konzultační orgán a i jsme se vyjadřujeme k té možné tedy komoře, další komoře, senátní komoře. Měli bychom se stát takovou komoru jako senát, protože tak poneseme i větší e, právní odpovědnost, která bude vycházet z odpovědnosti krajských a místních orgánů. Ale prozatím zatím Eh, tyto alternativy zatím zůstávají eh, na eh, úrovni akademických debat a já doufám, že budou možné určité pragmatické kroky, mm, pokud skutečně parlament bude ochoten zaplnit zatím toto, toto demokratické vákuum a za tímto účelem poté přeskoumat smlouvy a protokoly paní předsedkyně. Děkuji třem parlamentním zpravodajům, děkuji za tuto možnost. Naše plenární zasedání se koná příští týden, takže mm, a my budeme pracovat na návrhu našeho usnesení, a které bude přijato potom v červenci. Děkuji. Děkuji, kolegové. Nemáme zase tolik času, takže prosím, eh, snažte se zestručnit vaše příspěvky, eh, kolega Šefling. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, Andrew. jsem velmi rád, že s vámi mohu opět diskutovat a že jste tedy zase mezi námi. Pokusím se tedy co možná nejrychleji vyjádřit k vašemu příspěvku. Podle vás, jak důležité v rámci tohoto politického projektu je legitima, eh, legitimita? Je to Eh, dáno tedy podporou eh, veřejnosti nebo technokratickým pravidly. To znamená, kde vidíte eh, tu rovnováhu. Já váš příspěvek chápu tak, že e, tedy jdete tím technokratickým směrem a pokud v tom mám pravdu, tak si myslím, že by to tedy e, vytvořilo určité riziko a e, určité náznaky vidíme. Národní parlamenty. Víceméně už jste na moji otázku odpověděl. Nicméně pokud tedy zrušíte vztah, který funguje, na základě subsidiarity, byť přesně nikdo neví, co to je, tak vytvoříte nebezpečí eh, určitého, určité třetí plochy se členskými státy. Určitý vztah eh, mezi členskými státy a parlament Evropským parlamentem musí probíhat i prostřednictvím národních parlamentů. Konkrétní mechanismus je samozřejmě na zvážení rozdělení míst parlamentu. To je třetí bod. Kvantitativní snížení zastoupení malých a středně velkých států určitě eh, povede k tomu, eh, že to budou spory a že to bude, že to bude voda na mlín euroskeptiku. A konečně poslední věc, eh, ten celoevropský seznam. Jak si pamatujete, já jsem tady byl pro, my jsme na tom pracovali v parlamentu, nicméně eh, tady v parlamentu nevidím náznak toho, že by někdo změnil názor. Pokud se to tedy objeví, tak si myslím, že to tedy eh, vytvoří velké problémy. Děkuji. A nyní má slovo Elmar Brok, prosím. Děkuji. I já bych se chtěl zabývat legitimitou Samozřejmě, že tu jsou rezervy a je to dáno i tím, že jsme zatím nebyli schopni eh, tedy řešit otázku občanské legitimity. Jde o to, jak to tedy občané vnímají, jak vnímají to, že tedy zastáváme jejich zájmy. A já si myslím, že tady jsme tedy ještě nesplnili uh, svoje povinnosti. A Kromě toho jde vždycky o transparentnost, legitimitu a efektivnost. Musíme najít nějaký kompromis v rámci těch postupů. A podle mého názoru to znamená i to, že každá instituce rozhoduje na té úrovni, na které je, a ne na úrovni jiné. To jinými slovy znamená, že národní parlamenty rozhodují na národní úrovni a kontrolují radu, co by členové eh, rady. Kontrolují vládu, co by eh, členové rady. Já samozřejmě rád mo- mohu diskutovat o tom, jestli tedy rada má něco eh, nahrazovat, eh, mohl bych být i pro, ale eh, ne rada a něco. Jsou tu tři instituce. To znamená, že občané tomu budou rozumět ještě méně. Těm rozhodovacím procesům budeme, budou občané rozumět ještě méně. Není to efektivní. Za druhé nevím, jak rada, která Eh, vychází z těch národních parlamentů, by mohla nadále být legitimní. Já si myslím, že tam eh, je určitý logický rozpor eh, z hlediska národních států a jejich struktura. Konečně třetí věc, občan už tomu nebude vůbec rozumět. Nebude rozumět tomu, kdo zodpovídá tady za ty nesmysly, které tu schvalujeme. A to je rozhodující. To znamená, že občan musí rozumět tomu, kdo kdy je za co odpovědný. A to jsou jsou ty tři otázky a pokud občané nebudou rozumět odpovědím na ně, tak zkrátka ta legitimita zaručena nebude. Hovořilo se i o možnosti Senátu z vyšších územních správních, z územně správních celků. To by konec konců byla čtvrtá komora. K tomu bych řekl pouze jediné. Dobrou noc, to bychom to tady mohli zavřít pokud jde o akceschopnost a schopnost rozhodovat. To si jen těžko umím představit. Eh, spolkové země by se tedy mohly zamýšlet nad tím, jak by tedy mohly radu ovlivňovat, eh, což už bez tak činí prostřednictvím svých zástupců v radě. A v podstatě to každá členská země může dělat tak, jak chce, ale nemůže to být eh, tady institucionálně dáno celkem ale zajímala by mě jedna otázka týkající se legitimity. Jak to vypadá s reformou rady? Já si myslím, že současná práce rady odporuje smlouvě. Je tam napsáno rada a ne rady v množném čísle. To znamená, že já bych považoval za smysluplné, kdyby jednotlivé odborné rady byly vlastně výbory a ne rady. A aby byla pouze jedna rada, která by se setkávala, eh, dejme tomu, každých 14 dní a eh, veřejně rozhodovala podobně jako vláda rozhoduje v určitých záležitostech. Eh, to je možno změnit bez změny smlouvy. Je to možno změnit pouze na základě změny jednacího řádu rady. A já si myslím, že to je otázka spjatá s legitimitou. Ta Nespokojenost ve členských státech, která se projevila i ve volbách, souvisí s tím, že vlády, vlády které eh, rozhodují v radě, se u sebe doma tváří eh, nevině a nepřebírají odpovědnost za svoje rozhodnutí v radě. A já si myslím, že to musíme změnit na základě takovéto strukturální reformy, změny. Musíme to dát jasně najevo. E, v rámci ústavního konventu se tedy e, e, hovořilo právě o této věci. Všichni se na tom shodli. Hovořilo se o tom během první půl hodiny v Římě. A ukazuje se, že to tedy, tedy je problém a já se domnívám, že by to tedy mělo mít v rámci našich diskuzí eh, prioritní místo, protože to ohrožuje legitimitu eh, rady. Děkuji. Děkuji a pan Žaje. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. <clears throat> Děkuji, že mi, že mi dáváte slovo. Eh, po druhé již i k tomuto panelu, který je velice zajímavý a já bych mm, dvě minutky věnoval tématu, které nám leží na srdci i vám leží na srdci a to je samotný důvod i existence našeho hospodářského sociálního výboru. My jsme poradním orgánem podle smlouvy a my bychom měli přispívat k aplikaci principu subsidiarity a proporcionality. Paní předsedkyně, dámy, pánové, tím mám na mysli článek 11 Lisabonské smlouvy, který otevírá e, cestu posílit tento princip. Tento e, článek hovoří o participativní demokracii a v podstatě to je unikátní věc ve světě a je to nezbytný doplněk reprezentativní demokracie, tak je to posvěceno články 10 a 12 smlouvy. Takže to jsou tři články, které my považujeme za eh, demokratický triptych Evropské unie. Je třeba konstatovat, že pokrok, kterého bylo dosaženo, abychom aplikovali tato ustanovení, ta jsou, ten úspěch je omezený. A pokud jde o eh, konzultace s veřejností a podobně, takže je třeba, aby ty konzultace byly efektivnější, transparentnější, aby i vedly ke konkrétním výsledkům a ne, aby se jenom tak eh, tedy množily bez nějakých eh, eh, základů a bez účinku. Dále, Evropská iniciativa, to je důležitý nástroj. Zde často to je, bylo kritizováno i parlamentem, i mm, mm, zde, mm, my, náš výbor regionu, si myslíme, že je třeba zrevidovat eh, způsob, eh, jak se aplikuje tato iniciativa, protože zatím to eh, prováděcí nařízení spíše vedlo k frustracím. Zde dovolte, abych navrhl čtyři návrhy, aby právě článek 11 byl operativnější. Za prvé, eh, explicitně propojit aplikaci tohoto článku s principem subsidiarity horizontálního charakteru, aby bylo evidentnější, že to je princip, který uznává důležité místo eh, představitelům občanské společnosti. Druhý návrh abychom více užívali i náš výbor při vytváření e, fóra, stabilního permanentního fóra veřejných konzultací, protože to jsou různá fóra, která teď existují všude možně v Evropské unii na různá témata, ale mm, mm, třeba je to fórum pro imigraci nebo další fóra, která byla vytvořena takže za třetí je třeba, aby náš výbor se stal institucionálním rámcem pro e, strukturovaný e, dialog s občanskou společností, mezi občanskou společností a evropskými institucemi. To znamená, abychom se stali hlavním katalyzátorem pro e, realizaci článku 11 tento návrh již je zmiňován i v stanovisku, o které požádal parlament, náš výbor, když šlo o e, aplikaci římské smlouvy, to bylo již v roce 2004. A čtvrtý návrh náš výbor více by se měl angažovat, strukturovaným způsobem angažovat do hodnocení ex post dopadu evropské legislativy prostřednictvím stabilního eh, strukturovaného kola konzultací, autonomních konzultací, tak abychom měli k dispozici další doplňující Mm, eh, prvky, analýzy, eh, které by připravovali dotčení aktéři. Zde to se již připravuje v rámci eh, protokolu, který byl podepsán mezi naším výborem a parlamentem v roce 2014. Dále důležitý balíček, který byl předložen Evropskou komisi minulý týden, týká se to cíle lepší legislativy. Je to široký program, jehož cílem je, abychom my e, e, odlehčili zbytečné břemeno, e, které tíží, tedy administrativu, která tíží občany i podniky. Za prvé musíme i lépe vyhodnocovat veškeré legislativní cykly i rozšířit připomínková řízení, konzultace. Ale tady to kritizujeme my jsme to již řekli panu místo předsedovi Timmermansovi. První kritika, proč v této fázi již nestanovit přesnou eh, roli obou poradních orgánů, obou výborů, tedy eh, hospodářského sociálního výboru a výboru regionu, kteří by se eh, zapojili a proč toto přímo nezakotvit do dohody. Třeba i, mm, protože třeba i náš výbor má již protokol s komisí a my již předem vstupujeme do legislativního programu komise, takže by to měl nějak zakotvit. Dále, tam se hovoří o novém fóru těch zainteresovaných subjektů. To by měl být takový stálý orgán, a jak jsem řekl, my jsme tam jmenovali naše dva experty. Do tohoto fóra jsme jmenovali dva e, zástupce. Ale náš výbor v podstatě my již jsme přirozeným fórem tohoto typu, takže my bychom měli strukturovaně e, přispívat a paní předsedkyně, to je velice zvláštní, že teď tady hovoříme o tom cíli zjednodušovat eh, eh, stav a naopak se zde množí další eh, orgány, další struktury. A my si myslíme tedy, že v rámci stávající smlouvy existuje obrovský prostor pro to, aby participativní demokracie byla více živoucí, tak jak si to přáli zakladatelé Lisabonské smlouvy. Máme zde článek 11, který zakotvuje roli Evropského hospodářského sociálního výboru. I v rámci případné revize smlouvy bychom měli tuto dimenzi ještě posílit a možná lépe precizovat operativní ustanovení pro to, aby se toto stalo realitou realitou. A teď závěrem bych chtěl podpořit kolegu z výboru regionu a ujistit vás, že budeme střícní a k dispozici, eh, pokud v rámci konventu budete eh, mm, eh, si přát s námi úzce spolupracovat, stejně tak, jako to bylo v rámci konventu z Lákenu. Děkuji. Barbara Spinelli. Barbara Spinelli. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínová zpravodajka eh, pro tyto dvě zprávy bych chtěla vyjádřit určité pochybnosti týkající se té eh, eh, nepropustnosti ne, no, diskuzí mezi institucemi za poslední léta. Takže chtěla bych Eh, propojit tyto eh, dva eh, projekty, plány, poněvadž zde je velké technokratické riziko, jak o tom hovořil kolega Šepfling, zde je velké riziko legitimity, jak o tom hovořil kolega Brock. Zde hm, protože zatím ten institucionální diskurs není jednotný. Takže moje premisa je taková, že politiky přijímané v průběhu krize, eh, ty sociálně byly eh, nespravedlivé a ani nebyly nutné. Eh, měnový fond v roce 2012-13 udělal velké chyby ve výpočtech pokud jde o dopad eh, politik škrtů na růst a zaměstnanost. My jsme viděli, že eh, i došlo k porušení řady práv zakotvených v chartě základních práv a v různých zemích panuje Eh, velká potřeba, aby skutečně tato sociální charta se aplikovala. Podle mě to je velice citlivá a kontradiktorní otázka. Zde mm, by byla velká, byla velká chyba, že nejprve se vytváří měnová unie a poté politická unie. A bez eh, politického pilíře eh, to je milné a to mělo být před vytvořením eura. To byla chyba, protože dnes e, jsou přijímány chybné politiky a ty ještě to zhoršili, ještě tu politickou unii stížili. A i když se ukázalo, že je nezbytná, tak podle mého Soudu. Mm, teď to bude institucionálně, institucionálně hůře průchodné. A e, euro mělo být při, přijato zároveň s politickou unii a poté určitě by ty politiky, které byly přijímány, by byly odlišné. Já mám pouze dvě otázky tady. Eh, otázku, kterou kladu sama sobě i vám. Za prvé, pokud jde o společnou obranu. Já zcela souhlasím s tou myšlenkou, že je nezbytné mít společnou obranu, ale kladu si otázku, zdali chyby, které jsme udělali s eurem, to znamená nejprve mělo dojít ke sjednocení jednotlivých sektorů a poté přijmout tedy tu měnovou politiku. A já se eh, ptám, zda neuděláme stejnou chybu s obranou. To znamená, eh, že jestli bychom nejprve měli eh, spojit naše ozbrojené síly a poté přijmout politiku obranu. A já bych chtěla apelovat na to, abychom příliš nevěřili eurobarometru. Ve všech zemích Evropské unie, alespoň v těch, které znám já nejlépe, Řecko, Španělsko, Itálie, Anglie, tak tam ty sondáže, ty průzkumy eh, v podstatě již po desetiletí jsou milné a především v minulých letech. Takže nevěřme, že Eurobarometr je jediný dobrý průzkum. A poslední bod. Ehm, je třeba skutečně nejprve řešit problém politické unie a legitimity a proto bych chtěla apelovat na tento výbor, aby do svých institucionálních úvah zahrnul nejenom hm, tedy e, perspektivu Brexit, ale i Grexit, to znamená e, výstup Řecka z eura, protože to by bylo potom nezvratné. A já si myslím, že to mm, ještě eh, závažnější diskuze než diskuze o vystoupení Británie Brexitu. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, jenom taková jednoduchá otázka na kolegu Dafa, který hovořil o situaci Spojeného království a 27 partnerů po tedy volbách v Anglii teď. A především o nás vyzval, abychom byli bdělí, abychom nějak e, nezaprodali komunitární aky, abychom nastartovali nový impuls a on proto ho zmínil situaci, kterou on by on nazval jako e, vyčkávací pozice. Můžete tedy nám to nějak e, zkonkretizovat, jak by to mělo vypadat v praxi? Charles e, Giverhofstadt. Děkuji velice. Takže nejprve chci poděkovat za ta různá vystoupení. S potěšením zaznamenávám, že v britské eh, politice se dá najít jeden stabilní rist a tím, je tady, tím jsou tady klacky pod nohama Andrewa Duffa. Mám zhruba tři připomínky. Za prvé jsem trochu překvapen tím, že v rámci toho nového institucionálního eh, seskupení, které jste navrhli v rámci různých vystoupení, nepadlo ani slovo o tom, co je podle mého názoru hlavním úkolem parlamentu. Totiž schválit příjem Evropské unie. Důvod, proč jsme vytvořili parlament, spočíval v tom, že jsme řekli, že není možné danit, aniž by občané byli zastoupeni. Ovšem nyní je to naopak. Máme zastoupené občany a žádné zdanění. A tento problém se zatím, se zatím nepodařilo vyřešit. Vím, že na tom pracuje skupina na vysoké úrovni pod vedením profesora Montyho, ale také jsem trochu zklamán tím, že ve vašem bodě 20, když jste se díval na nový rozpočet pro financování fondu růstu, tak se zase vracíte k myšlence členských příspěvků. To už jsme měli a to je hrůza. Celý evropský rozpočet z 80% se opírá o příspěvky členských států a každých 6 nebo 7 let je to handlování jak na tureckém bazaru. Členské státy žádají různé výjimky, různé rabaty, to platí nejenom pro Spojené království, ale také pro celou řadu dalších zemí. A to musíme odstranit. Což je, myslím, evidentní. Takže já jsem trochu zklamán tím, jaké úvahy o příjmu tady padly. Já myslím, že je třeba, aby platili tedy občané, anebo případně evropské podniky, a aby to všechno bylo tedy pod kontrolou nebo v gesci parlamentu. Za druhé, a to už opakuje to, co tu řekl Elmar, nemě, ne, myslím, že bychom byli jediným příkladem demokracie po celém světě, která potřebuje tříkomorový parlament. Já se rozlížím a nic takového jinde nevidím. Máme tady parlament buď s jednou nebo s dvěma komorami. Ty dvoukomorové jsou dvou typů. Buď to je ta druhá komora eh, pověřena kontrolou kvality legislativy, kterou eh, produkuje první komora, a nebo tady máme federální systém, kdy Tedy ta druhá komora zastupuje regiony, provincie a podobně. Když se podívám do, na, do Spojených států, do Kanady, do Německa, do Francie, vidím, že tam třeba mají senát, který je druhou komorou a který hodnotí kvalitu legislativy. Ale třetí komora, to je tedy opravdu unikátní a to je typicky evropské. Máme problém, nedaří se nám jej vyřešit dobře, tak ho ještě zhoršíme. A jestliže teď budeme muset vyřešit problém eh, v Evropské unii, hledáme například eh, sídlo agentury pro potravinářství, nemůžeme se dohodnout, jak to vyřešíme budeme mít dvě centrály, ta druhá je v Parmě a není to asi jenom kvůli Šunce, ale také kvůli panu Berlusconimu. Elmare, ehm, ty bys to sám měl nejlépe vědět. Čili kontrolou je pověřena Parma, a spoluprací s národními institucemi je tedy pověřena centrála ve Finsku. A tohle je podobný princip. Vytváříte třetí komoru jenom proto, že se vám nedaří vyřešit problém. Já myslím, že je tedy lepší posílit naše pravomoce nebo se snažit o to, aby se rada stala takovou druhou komorou Evropského parlamentu. Heinrich von Brantano sepsal vůbec první ústavu v Evropě a my tedy v podstatě dost často kopírujeme její ustanovení. Uh, v roce 1953 psal a tam předjímá vlastně existenci Europarlamentu, totiž eh, nominování poslanců ze všech těch šesti zakládajících zemí Evropské unie. A já myslím, že bychom neměli věci víc zamotávat, protože konec konců my budeme nakonec pohnáni k zodpovědnosti. A teď tedy chci požádat vás všechny, abyste nějak formulovali A myšlenku posílené spolupráce. Bavili jsme se o tom už předtím sami tam v NIS. Vytvořili jsme nové pasarels, vytvořili jsme nové možnosti opt-out. Tento nástroj existoval už dlouho. A tohle všechno bylo potřeba. Proč? Proč tedy neustále přicházíme s dalšími a dalšími nástroji tohoto typu? Protože máme článek 48 smlouvy, máme jednohlasnost. A to je pořád ještě pravidlo. Já jsem byl členem vyjednávacího týmu k fiskálnímu kompaktu, který tedy dojednával Elmar, Elmar Block. Brock, promiňte. A nemohli jsme změnit smlouvu, protože Británie byla proti, A mezi tím tedy potichu britská delegace dojednala všechny, všechno, co potřebovala. A tedy fiskální balíček byl přijat teprve poté, co byla uspokojena britská delegace, aspoň takový já mám pocit. A já se obávám, že všechny tyhle nástroje, opt-out, posílená spolupráce a tak dále, nevedou k větší míře integrace, ale naopak čím dál tím větší disintegrace Evropské unie. My jsme tedy původně říkali, tohle potřebujeme, abychom pokročili ku předu s integrací, ale nyní vidíme přesný opak v praxi. Vede to k disintegraci Unie a proč? protože máme pořád ten článek 48 a vše, co je kolem něj, tedy ta jednohlasnost, nemožnost změnit smlouvy bez eh, rozhodnutím jedním hlasem a my jsme tedy vytvořili všechny další systémy, opt-outy, pasarel, posílenou spolupráci a tak dále. Ale to znamená, že v podstatě se musíme bavit především o článku 48 a o tom, co si s tím počneme. Jak už to bylo řečeno, kdyby Spojené státy měly článek 48, tak by to pořád bylo pouze 13 států Unie. A oni to tedy vlastně dali dohromady ve Filadelfii, proto já jsem také chtěl jít do Filadelfie, ne do Washingtonu, protože všechno se to odehrálo ve Filadelfii. Ale my tedy potřebujeme změnit rozhodování o smlouvě kvalifikovaný většinou. Takhle to funguje ve většině demokratického světa. A pak teprve můžeme hovořit o všech těch tedy výjimkách, o těch pružnostech a v tom všem, co jsme tady vytvořili v posledních letech, protože jsme neměli odvahu postavit se čelem k tomu základnímu problému. Čili pokud máte nějaké návrhy, jak změnit článek 48, mě by zajímalo, jak vypadají. Děkuji. A poslední vystoupení Mercedes Preco. No to teď velice těžké v minutce, ve dvou minutách eh, eh, formulovat otázky, ale eh, my spíše teď v těch posledních příspěvcích řešíme politické otázky. A takže moje otázky se týkají tří bodů. Za prvé, v rámci smlouvy možná jediný způsob, jak překonat problémy, o kterých se zmínil Froštat před pár minutami a které jste zmínili i vy, by mohla být posílená spolupráce, ale tato eh, jak si mm, obsahuje určitý eh, eh, politický mm, politický okruh, protože tady je třeba to odlišit eh, od, mm, od tedy eh, věcí, jako je, je jasný přístup k jednotnému trhu. A teď, jak řekla Barbara Spinelli, stejně tak, já si myslím, že eh, ten první, to, první, první politická snaha, první politické úsilí bude asi prioritou i v té oblasti, jako je bezpečnost a obrana. Takže bychom měli, měli bychom eh, se snažit o to, aby v podstatě, abychom eh, neoddělovali politickou unii od dalších unii, jako obrana a podobně. Dále, druhá komora já zcela souhlasím s tím, že jedna legislativní rada, tak jak to bylo zakotveno v první verzi ústavní smlouvy, tak eh, to již není legislativní eh, rada. To je pouze eh, jaksi taková skladba Eh, různých rad a vlastně v té Evropské radě jsou a zastoupeny přece pouze vlády a ne parlamenty. Ani parlamenty by tam nemohly být zastoupeny, takže to je třeba si uvědomit, že tam jsou zastoupeny vlády v Evropské radě. A dále, další věc jasná. Nicméně zde asi je třeba svolat nový konvent, ten by byl užitečný. A já si myslím, že vy byste nám měli pomoci, abychom definovali e, náš cíl, který jak by měl mít mandát tento konvent. Já si myslím, že asi státy nebudou ochotny přijmout nějaký otevřený konvent bez jasně delimitovaných e, oblastí. A potom další bod, na kterém bychom měli pracovat, to se týká jasného mandátu nového konventu na základě toho, co by nemělo E, se vůbec řešit v rámci Lisabonské smlouvy. Děkuji vám. E, chtěl bych e, požádat, tedy poděkovat tlumočníkům za tlumočníkům za spolupráci, ale musím říct, že za několik minut tlumočení skončí. A ještě tedy závěrečné slovo. Grazie Děkuji, děkuji. Já mohu být velice stručný, poněvadž mm, názory, které e, zde vyjádřili tři zástupci výboru, tak e, mm, s těmi zcela souhlasím. A tudíž, a to především, je to problém třetí komory podle mého soudu úkol národních parlamentů v zásadě je mm, mm, tedy eh, jejich působení pro Evropskou unii ve dvou směrech. Za prvé, měli by eh, eh, třeba stanovat, například když se přijímá nějaká smlouva, tak by měli tedy potom, když je přijata nějaká směrnice, měli by kontrolovat vlastní vládu. To by měla být součást role národních parlamentů. Některé parlamenty to dělají dobře, jiné ne. Ale tedy to zmatení, to jsem v tom, že vytvořit nějakou třetí úroveň, podle mě to ne. To by, to je, by bylo potom ještě více matoucí. A teď k článku 48. Zde není pochyb o tom, já jsem to řekl velice jasně. Já si myslím ale, že ty institucionální reformy to hned tak nenastane, to není na zejtřek. Já doufám, že zejdou odsud, tedy z Evropského parlamentu, ale bude to trvat léta. A léta určitě. A my nemůžeme čekat léta. Nemůžeme, protože ty tři výzvy, které jsme zmínili, euro, potom sociální výzva, potom bezpečnost, to jsou výzvy, které eh, řešíme teď, které stojí před námi teď a ne za několik let. Proto bychom měli používat nástroje, které e, e, jsou stanoveny smlouvou. Zde bych chtěl upozornit na jeden bod a to toto. To. Posílená spolupráce. A to říkám Froštatovi. E, to má stejný nedostatek, protože tam je potřeba jednomyslnost. Protože veškeré ty oblasti, kde je třeba jednomyslnost, těch je více než 50 a i v posílené spolupráci je třeba jednomyslnost. Leda, že by se použila takzvaná paserel. A ta paserel použitá, mm, použitá v rámci 28 států, to znamená, že se téměř nikdy nepoužije, protože některé vlády asi třeba jedna řekne ne. Ale pokud je o posílenou spolupráci, zde je třeba pochopit, že když se mm, mm, přijme politika posílené spolupráce, tak potom, když se přijme paserel, co to znamená? Znamená to běžný legislativní postup. To znamená, rozhoduje většina. A tady potom je problém eh, Evropského parlamentu, který bude hlasovat o všem. Samozřejmě zde jsou různé možné varianty, ale mm, zde vím, že se asi e, e, nestanoví, že by, se, že by hlasovali pouze poslanci z těch zemí, které by vstupovaly do té posílené spolupráce. To si myslím, že ne. To asi my upřesní tady specialisté, ale já myslím, že asi tak by to nešlo. Ale potom máme další nástroje, jako koordinace mm, a to by mělo být klíčové tady. Podle, takže eh, tady je třeba eh, jednomyslnost eh, v těchto věcech a potom v posílené spolupráci by měla vždycky panovat, ale podle mě většina, kvalifikovaná většina. Pokud je o stávající situaci zde, já vidím jediné možné centrum legitimity a autority a dostatečné vize pro řešení těchto problémů na evropské úrovni. A to je pro mě Evropský parlament. A pokud tuto práci nebudete dělat vy tady v Evropském parlamentu, tak to by bylo špatné, protože vlády sami to neudělají vlády mm, prostě dělají mm, věci většinou se spožděním a, mm, jak řekla Barbara Spinelli, dělají spoustu chyb a vlády dělají jenom to, co je nutné a co si myslí, že stačí, ale ono to nikdy nestačí. Evropský parlament má i nástroje, jako třeba rozpočet, kontrola komise, a ty přece to jsou nástroje, které, kterých ho nikdo nemůže zbavit. A takže by je měl eh, uplatňovat. Eh, a v zájmu koho? V zájmu evropských občanů. A mm, pokud jde o, těch, o ty průzkumy, k tomu lze říci hodně věcí, ale jsem přesvědčen, že většina evropských občanů by chtěla evropskou společnou obranu, chtěla by společnou zahraniční politiku a uh, určitě by i pochopila hospodářskou politiku, která by fungovala proticyklicky a měla by nástroje, které teď Evropa nemá a které ani nemají jednotlivé státy. Takže zde existuje velké vakuum, které je třeba zaplnit a občané tyto věci, jak to vypadá, chápou lépe než politici a určitě lépe než eh, noviny a tisk a novináři. Já si myslím, že tady eh, základní kámen všeho je Evropský parlament. Děkuji vám za příspěvek. Já bych chtěl poděkovat eh, tlumočníkům za práci a spolupráci. A teď nás zbývá ještě dva prostředky, dva příspěvky a ty už budeme pokračovat pouze v jazyce anglickém. was a misunderstanding with regard to the third chamber because uh,